zahájíme schůl, schůzi. Jako první bod na pořadu jednání jsme měli absolutorium pro radu, ale rozhodli jsme se, že to odložíme na jindy. Přejdeme tedy k bodu číslo číslo 11 a to je třetí oddíl rozpočtu komise. Máme tu zprávu pana Odiho, kterému hned předám slovo. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já nemám žádný specifický komentář tady k tomuto bodu. Děkuji hlavně sekretariátu za jeho veškerou pomoc, kterou mi poskytl. Děkuji všem kolegu. kolegům. Co se týče pozměňovacích návrhů, které obohacují tento, tuto zprávu, nebudu o tom podrobně eh, hovořit, protože celý materiál jste dostali před sebe Sì, la ringrazio, eh, onorevole. Allora passiamo subito. Děkuji vám tedy, pane poslanče. Můžeme hned přejít. Za chviličku tedy přejdeme si indica in genere? Sì, eh, rapp- rapporto, eh, rapporto favorevole o non favorevole. Allora, passiamo alla votazione. Výborně, přistoupíme tedy k hlasování. O pozmě... Pokud tedy souhlasíte, mohli bychom hlasovat s vyžením rukou, nikoli elektronicky. Myslím, že není zapotřebí hlasovat elektronicky. Souhlasíte? Dobře. Takže tu máme pozměňovací návrh číslo jedna. Spravodaj navrhuje hlasovat proti. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Undici. Undici. Undici. Okay. Quindi favorevole. Quindi la, eh, approvato l'emendamento. Takže tento pozměňovací návrh je schválen. Kdo je proti? No? E Astenzioni? Zdrželi se? Eh. Pozměňovací návrh je tedy opravdu schválen. Přejdeme k hlasování. Prosím. Vy si přejete elektronicky ověřit hlasování? Dobrá. Zahajuji tedy hlasování. Uzavírám hlasování. votato tutti, chiedo scusa. Promiňte, hlasovali jste všichni? Va bene. Dobře, elektronické hlasování dopadlo takto 7 pro, 9 proti, jeden se zdržel. Je tedy výsledek jiný než při eh, hlasování s vednutím eh, ruky. Prosím, ujistěte se, že správně zastrkujete eh, hlasovací kartičku do přístrojů. Nikdo ale nemá dalších námitek, takže můžeme pokračovat dál. Tento pozměňovací návrh byl zamítnut. La votiamo nel momento in cui abbiamo messo la scheda elettronica. A questo punto per evitare... Abychom předešli dalším námitkám, budeme hlasovat elektronicky v dalších případech. Takže teď pozměňovací návrh číslo 2. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 2. Sono aperte le votazioni. Zahajuji hlasování. Okay. L'emendamento è respinto con 12 voti. Pozměňovací návrh je zamítnut 12 hlasy proti, 10 hlasů pro, jeden se zdržel. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo čtyři, který je rozdělen do dvou částí. Nejdříve hlasujeme o první části. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh je schválen 23 hlasů pro. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Budeme hlasovat o druhé části pozněvacího návrhu číslo 4. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh eh, je zamítnut. compatibili. Insieme? No, l'uno dopo l'altro. Prima ah. il tre. tre. Passiamo alla votazione dell'emendamento. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 3. Zahajuji hlasování. L'emendamento 21 hlasů pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. L'emendamento è approvato con 22. 22 hlasů pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Je přijat. Pozměňovací návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. L'emendamento è approvato con 22 22 hlasů pro, jeden proti, nikdo se nezdržel, je přijat. Passiamo all'emendamento. Pozměňovací návrh. Sedm odpadá. Přejdeme tedy k pozměňovacímu návrhu číslo 8. Zahajuji hlasování. L'emendamento è respinto con 15... 8 hlasů pro, 15 proti, e, nikdo se nezdržel, je zamítnut. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 9. Zahajuji hlasování. Emendament. Pozměňovací návrh je přijat. 23 hlasů pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Passiamo alla votazione dell'emendamento. Pozměňovací návrh číslo 10. Prego, My card doesn't work. Moje karta nefunguje, omlouvám se. Chi può aggiustare la scheda dell'onorevole? Můžete prosím panu poslanci spravit kartu?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 je uzavřeno hlasování. 12 hlasů proti, 10 pro. Je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 11. Un attimo, un attimo. Přejete si něco poznamenat? Děkuji, pane předsedo. U pozměňovacího návrhu číslo 11 moje frakce navrhovala ústní pozměňovací návrh a já vám to přečtu a prosím vás, abyste o něm nechal hlasovat potom o návrhu paní Sender. Takže by se přidalo do bodu 8. Domnívá se, že je vše potřeba provést tak, aby zůstala zachována co nejlepší dostupnost všech dokumentů EU v každém úředním jazyce EU pro veřejnost. Onorevole, vuole che questo si vota prima. Pane poslanče, takže o to máme hlasovat před tím, než budeme hlasovat o samotném pozměňovacím návrhu? Ano, to přesně navrhuji, protože zdejší vlastně pracovníci to nepřipravili, nerozdali, ale to, toto hlasování by potom znemožnilo nebo by vypustilo hlasování o návrhu paní Sender, které je trošku, který je trošku vymezující. No Děkuji, pane předsedající. Eh, moje francouzština není zrovna nejlepší, ale poprosila bych pana Odyho, když hovoříte eh, o legislativě, nebo co zahrnuje legislativa, tak to je co? Jenom legislativa, nebo to, co může zahrnout legislativa, co odvisí od legislativy? Jde o to, aby tedy Eh, to bylo dostupné ve všech jazycích. Je to niance, je to upřesnění, které žádám. Zase to týká opravdu jenom legislativy, nebo to zahrnuje také všechno, třeba jako sdělení, přípravné materiály a podobně. Já souhlasím. Pokud eh, budeme hovořit o všech materiálech, tak to bude znamenat hodně. My máme přece jenom trošku ekonomické problémy, ale zase asi jenom legislativa by bylo málo, protože doporučení jsou občas užitečnější pro obyvatele než, než směrnice. Nejsme všichni přece jenom právníci. Čili jak to mám chápat? Pak jsou tu třeba eh, dodatky paní Kresner a tak dále, tak přílohy a podobně. Je suis désolé, monsieur le président. Já se moc eh, omlouvám za tuto politickou diskusi při hlasování, nebývá to zvykem. Ano, my bychom rádi skutečně přílohy ponechali, kdyby to mělo být jenom v angličtině, protože uh, jsou to velmi dobré materiály a chci také říci, že to, co spadá pod legislativu nebo vyplývá z legislativy, by mohlo vymezit právě to pole pro překlady. Prosím, když tak stahněte svůj pozměňovací návrh a dáme tam vycházející z parlamentních prací. Ano, čili nejenom legislativu, es pokud byste s tím souhlasila, stahla svůj pozměňovací návrh, tak bychom to napsali takto. Per di capire che ritirato Mám to tedy chápat tak, že je stažen pozměňovací návrh podle toho, co říkal tedy pan Ody, takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu, tak jak pan Ody teď řekl. Takže hlasujeme, prosím. Emendamento approvato con 24. 24 pro, nikdo proti, kdo se nezdržel, je přijat. Pozměňovací návrh 11 je tedy stažen, jak už bylo řečeno. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 12. Zahajuji hlasování. Emendamento approvato, 23 voti a favore. 23 pro, nikdo Mm, proti, jeden se zdržel, je přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 13. Zahajuji hlasování. Emendamento respinto. Je zamítnut. 8 pro, 17 proti. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 14. Zahajuji hlasování. Emendamento approvato con 25 voti. 25 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, je přijat. Pozměňovací návrh číslo 16. Zahajuji hlasování. Je to schůze, Omlouvá se pan předseda 15. Je to pozměňovací návrh číslo 15. A hlasování je zahájeno. Emendamento approvato 25. Pozměňovací návrh je přijat 25 hlasy pro. Přejdeme k hlasování pozměňovacího návrhu číslo 16. Hlasování je zahájeno. Emendamento respinto con 16 voti. 8 pro, 16 proti, jeden se zdržel, je zamítnut. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 17. Zahajuji hlasování. Emendamento respinto con 17. 8 pro 17 proti. Je zamítnut. Prosím, pane Odi. Nemáme mikrofon, bohužel. Sur le paragraphe tak, co se týče mm, bodu 12, pojďte tak laskavě dovolte mi ústní pozměňovací návrh, já jsem na to vlastně přišel až dnes ráno. Týká se to regulace toho, co mají členské státy vyplácet. Ne, promiňte, je to k jedenáctce. Ještě jednou, omlouvám se. Tam se říká 33,5 miliard eur k 31. prosinci 2007 o zaučtování vlastně důchodů. A tam já jsem tehdy, jsem to připravoval, tak jsem neznal poslední čísla, zatímco dnes to číslo je 36,1 miliard. Takže bychom řekli tedy, že teda 36,9. Původní odhad 36,9 miliard k 31. prosinci 2007. 8. 8. 2008. To znamená, že bychom už neměli čísla z roku 2007, ale z roku 2008, protože v podstatě ta čísla za rok 2008 vyšla až eh, v půlce tohoto roku. Čili původní odhad je 36,9 miliard eur k 31. prosinci 2008. Prego, no. Prosím. Si me permite, solamente que, puesto que es una actualización. Dovolte, abych ještě něco řekla. Jde o aktualizaci čísla. Spravodaj neměl znalost vlastně o tomto novém čísle, takže můžeme prostě jenom říci, že to je technický pozměňovací návrh a sekretariát to přece může aktualizovat. Ano, jedná se jen o doplnění, takže myslím, že není nutné o tom hlasovat, pokud se na tom shodneme. I protože ten pozměňovací návrh už byl odmítnut. 11. No, abbiamo fatto, facciamo questa correzione. Nei termini in cui ha detto l'onorevole Audile, l'emendamento 11 è respinto e qua facciamo una correzione. Pa- passiamo alla uh, votazione del... Budeme hlasovat o pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Je přijat 26 hlasů pro. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 19. Zahajuji hlasování. Emendamento respinto con 18. 7 pro, 18 proti, 1 se zdržel, je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 20. Zahajuji hlasování. Emendamento approvato con 20. Schváleno 22 proti, 3 teda 22 pro 21, 3 proti 1 se zdržel. Vintuno. Pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Emendamento approvato con Je přijat 23 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 22. Zahajuji hlasování. Emendamento approvato con 26 voti, nessun contrario. Je přijat 26 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Emendamento respinto con 15 voti. 10 pro 15 proti, jeden se zdrželi zamítnut. Pozměňovací návrh Další pozměňovací návrhy odpadají, nic tam už není. Budeme tedy hlasovat o celkovém znění tohoto návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Aprovata con 25 voti. 25 hlasů. Eh, pro, eh, jeden proti je přijata. Děkujeme panu Odimu za vykonanou práci, blahopřejeme a můžeme přejít k dalšímu bodu, který máme dnes na pořadu jednání. Eh, passiamo adesso alla, ehm, una breve sintesi perché avete... Eh, a teď přejdeme k takovému krátkému souhrnu o tom, co se dělo na schůzi koordinátorů. Máte detailní dokument o tom, co proběhlo zde včera odpoledne. byly jmenováni zpravodajové k určitým zprávám. E, tento dokument máte před sebou. To tež platí u zpravodajů pro absolutorium na rok 2008 a také tu máte rozhodnutí o odložení eh, udělení eh, zpráv na příští rok do března. Pak tu jsou zvláštní zprávy eh, účetního dvora. U nich najdete seznam všech skupin, které se zabývají vypracováním těchto zpráv. Měli jsme se také rozhodnout o delegacích, eh, slyšeních a studiích, eh, které se měly naplánovat na následující měsíce. Zejména co se týče tedy delegací a slyšení, bylo naléhavé se rozhodnout, protože sekretariát nám připomínal, že je třeba se rozhodnout do 7. října tohoto roku. Názvy některých studií, které již byly schváleny, v dokumentech. I u bodu B2 naleznete seznam slyšení, o kterých jsme se shodli. Co se týče delegací, eh, hovořilo se o Itálii, včetně některých regionů, Lombardie, Abruce, Kalabrie, Kampánie, potom Bulharsko, Rumunsko, eh, Řecko, Kypr, Chorvatsko, Maďarsko. A jak eh, říkal sekretariát a pan Brown dnes ráno, tyto delegace budou tři v roce 2010, další budou muset být převedeny na rok 2011. Takže dnes tu máme následující možnosti. Buď se rozhodneme hned, jaké tři delegace, jaké tři cesty chceme podniknout v roce 2010, anebo to ponecháme na politických skupinách, aby se dohodli se sekretariátem na tom, do kterých států se tedy pojede v roce 2010 eh, jestli tedy chcete trochu víc času na rozhodnutí. Nebo pokud máte už jasno, můžeme se domluvit teď hned tři hlavní politické skupiny, myslím, že naznačovali, EPP naznačoval Maďarsko. Pan Geyer navrhoval Řecko, jestli se nepletu, a Alde navrhovalo Itálii. Takže pokud chcete, můžeme už napevno stanovit tyto tři státy, ale pokud chcete ještě chvíli na rozmyšlenou, mohou to projednat politické skupiny se sekretariátem. Nicméně do 7. října musí padnout rozhodnutí. Prosím. Ještě jednou bych se chtěl to ověřit, takže znamená to, když dnes nerozhodneme, tak musíme dát vědět nějaké rozhodnutí do 7. října, ale jakým způsobem potom? No, jak jsem říkal, prostřednictvím schůze koordinátorů se sekretariátem. Zatím bylo poukázáno na tři státy, které by měly dostat prioritu. Já si myslím, že ta schůze koordinátorů by proběhla v následujících dnech, třeba v pondělí. Děkuji, pane předsedo. Takže tady máte tři návrhy za EPP, pak je italský návrh Řecko. Čili můžeme vlastně zpracovat jenom tři, tak proč o tom nerozhodnout eh, právě dnes? Možná, že některé politické frakce dnes nebudou připraveny, tak bychom to mohli trošičku odložit, ale včera padly tři návrhy, tak proč to odkládat, to rozhodnutí? Prendendo anche spunto delle sollecitazioni. Na základě toho, co jsem dnes slyšel také od sekretariátu, samozřejmě bude lépe, když se dohodneme hned, protože čím dřív budeme mít jasno, tím to bude lepší. Nicméně chtěl jsem vám předložit ještě tu druhou možnost. Já jenom řeknu takový svůj osobní pocit, co se Chorvatska týče, protože když zítra irští přátelé budou tak moudří a odhlasují Lisabonskou smlouvu, tak změny, které byly vyjednány eh, s Irskem, podle toho, jak jsem to pochopil, tak to bude vlastně právně zařazeno i do přístupové dohody s Chorvatskem. A přístup Chorvatska je důležitý politický krok. A tak si říkám, jestli stejně jako pro Kosovo za minulého parlamentu bychom neměli také naštívit Chorvatsko a připravit se, udělat si obrázek Mm, vyjednávání na hranicích mezi Slovinskem a Chorvatskem už se začínají vylaďovat, tak toto je určitý návrh, se kterým přicházím. Prego, onorevole Liberasky. Prosím, pane Liberacky. Děkuji bardzo. Panie przewodniczący, patrząc na proponowane państwa, chciałbym... Děkuji. Když se dívám na návrh zemí, které by se, mě, které by se měly navštívit, tak eh, jenom připomínám, že minulý rok jsme měli návštěvu v Bulharsku a já si nejsem jistý, jestli je potřebné tam chodit každý rok nebo dokonce každé dva roky. S vaším souhlasem jsem měl tu čest účastnit se té návštěvy, ale myslím si, že tentokrát bychom Bulharsko mohli vynechat. Uh, Onorevole Czarnecki, prego. Czarnecki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym... Děkuji. Já bych chtěl podpořit cestu do Chorvatska, protože samozřejmě přijetí či zamítnutí Lisabonské smlouvy neovlivní budoucnost Chorvatska. Chorvatsko vstoupí do Evropské unie bez ohledu na to, co se stane s, se smlouvou, ale byla by to první země, která by vstoupila do eh, Evropské unie za nových podmínek. A já si myslím, že návštěva této země by tedy byla důležitá a proto bych chtěl podpořit váš, váš návrh v tomto směru. a oni také neměli příliš mnoho problémů s využíváním přestupní pomoci, ale ještě můžeme uvidět. Než dám slovo panu Gejerovi, chci ještě upřesnit následující. Všechny státy, o kterých jsem se tu zmínil, eh, by měly být navštíveny. Teď nám šlo o to, abychom si stanovili priority. Neznamená to, že do ostatních států se nepojede ale jen tři nebo maximálně čtyři se nám vejdou do roku 2010. Další budeme muset provést v roce 2011. Äh, Děkuji. Já sympatizuji s návrhem kolegy Odyho a navrhoval bych tedy, abychom v příštím roce zvážili Chorvatsko. Ještě se vrátím ke, svém návrhu, ke svému návrhu ze včerejška ohledně Řecka. Já mám eh, velký, eh, velké pochopení pro návrh Itálie, zejména když tedy vezmeme v potaz eh, to neštěstí v regionu Abruzzo a pomoc poskytovaná, a vezmeme v potaz i pomoc poskytovanou tomu, této oblasti, takže vlastně Chorvatsko, Řecko, Itálie. Vorrei mh, mm, dare un attimo la parola. Eh, Teď bych chtěl umožnit eh, příspěvek také politické skupině EPP. Paní Gressle loni, eh, pardon, včera mluvila i o Maďarsku. Mohli bychom tedy zařadit Itálii, Chorvatsko, o tom si myslím, že paní Gressle taky včera mluvila, a potom Řecko. A Maďarsko bychom tedy odložili na rok 2011, pokud paní Gressle souhlasí. Takže na rok 2010 bychom měli ty první tři státy a ostatní by proběhly v roce 2011. Ano, pane předsedo. Skutečně. Já bych ale přeci jenom raději Maďarsko, Itálii, Řecko a potom Chorvatsko hned za nimi, protože myslím, že s Maďarskem je to určitá dohoda, měli bychom Maďarsko zachovat na seznamu. Ostatně vím, že v roce 2007 už v Řecku delegace byla, takže bych raději nejdříve Maďarsko, Itálii a pak Chorvatsko následně. Děkuji. Eh, takže pokud se tedy přejete zachovat Maďarsko, mohlo by to být třeba Itálie, Maďarsko, Chorvatsko. A Řecko by bylo tedy odloženo na rok 2011. So, das hört sich noch ein bisschen an, als entscheiden wir über Familienurlaube. Also das ono je to přece jenom je, eh, také otázka toho, v tom Řecku, je to otázka implementace systému a to byl také argument, který jsem použil. Mm, věřím, že takto to taky podpořila včera paní Gresle. Já si myslím, že jde tedy o to, že tato sněmovna dlouho vyžaduje eh, různé zemědělské kontroly v Řecku, jakýsi přeskum těchto kontrol a Teď je vlastně otázka, na co tedy klademe politicky největší váhu nebo důraz. A proto jsem se připojil k argumentu pana Odyho, ale to ještě neznamená, že ta implementace toho systému, kterou vyžádal tento výbor, že by se tedy měla posunout někam dozadu. To znamená, pokud to bereme vážně, tak bychom měli kontrolovat rychle, že tyhle ty věci v Řecku postoupí ku předu. Takže já bych opravdu trval na tom, abychom navštívili Řecko v příštím roce. Prima di dare la parola al collega. Ještě než předám slovo kolegovi, myslím, že v tuhle chvíli by bylo asi nejlepší rozhodnout se pro čtyři země najednou. Pokusíme se tedy všechny čtyři země zvládnout příští rok a, ostatní proběhnou v roce 2011. Tím tedy usnadníme celou diskuzi. Souhlasíte s tím? Kvestia partetu političného. Wydaje mi se, že ty výjazdy musou objąć. E, Já si myslím, že i z politické rovnováhy bychom tedy měli zahrnout jeden starý členský stát, Řecko nebo Itálii, a potom nějaký nový členský stát, jako třeba Maďarsko, a potom jednu zemi, která se chystá vstoupit, jako je právě Chorvatsko. A pak budeme mít všechny ty tři skupiny pokryté. Myslím, že oba říkáme to tež. Prioritou na rok 2010 tedy Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Řecko a ostatní státy budou navštíveny v roce 2011. Ehm, c'è ancora un po' di tempo, invece se qualcuno vuole... Ještě máme chvilku času, pokud eh, si přejete někdo um, zorganizovat nějaké studie, možná by to ještě šlo, zatímco pro ostatní aktivity musíme mít jasně do 7. října, studie se mohou navrhovat déle ještě, takže pokud si přejete ještě navrhnout nějakou jinou studii, Prosím, předložte nám tento návrh, předložíme jej na pořád jednání prostřednictvím sekretariátu. Slyšení už jsou oznámena. Liberacki, Pane Liberacky, prosím. Prosím bardzo, paní przewodniczący, jednak se do vyjazdu chtěl. Děkuji, pane předsedo. Ještě k těm cestám, já bych se k tomu chtěl vrátit, protože Tady se teď řeklo, že by tam měly být cesty do zemí starých, nových a kandidátských. My jsme byli <clears throat> vlastně v Maďarsku, v Polsku, to byl důraz na nové členské státy. Pokud tedy je něco znepokojivého v Řecku, tak já si myslím, že bychom měli e, jít takto. Itálie, Chorvatsko, Řecko a Maďarsko až jako čtvrtá možnost, ale tu prioritu bychom opravdu měli dát tam, kde je potřebná a nesledovat nějaký nepřirozený sled. Samozřejmě. O tom, jakým způsobem budeme postupovat při sestavení harmonogramu, budeme hovořit později. Logistické záležitosti se proberou později na základě toho, jak kritická je situace v jednotlivých zemích. Všechny tyto priority byly stanoveny proto, že se domníváme, že je zapotřebí tam jet. Ale není naším úkolem dnes, abychom se bavili konkrétně o tom, kdy pojedeme do kterého státu. Paní Ayala Sender žádala ještě o slovo. Prezidenty. Děkuji, pane předsedo. Jenom co se studií týče, vy nám říkáte, že je ještě možné přijít s novými návrhy, to je dobře. Už je tady ale seznam, eh, který je asi předmětem dohody koordinátorů a já bych ráda se zaměřila na studie finančních perspektiv, to znamená využití zemědělských fondů, strukturálních fondů do roku 2013. Včera jsme viděli, že pro období 2000-2000 7 je trošku brzo pro to dělat závěry. Takže 2009, 2010 to je taky dost brzo na to, abychom měli nějaká doporučení, nějaké výsledky eh, i když bychom se mohli obrátit na komisi, že nemáme v podstatě ani z půlky toho období ještě přesné ukazatele. Ale teď máme 94 až 99 hotové Eh, komise nám dala podrobnosti, Olaf nám něco řekl k nesrovnalostem, takže pokud by měly být nějaké další studie, výborně. Nevím, možná, že už nějaká běží, ale pokud běží v jiné instituci, bylo by dobré, abychom se zaměřili na tyto studie, abychom měli období 2000-2007 uzavřené a pro proto další období bychom měli skutečně takovou zprávu na půli cesty. Je zbytečné dělat závěry k číslům, která se stále mění. Jak víte, užívání těchto fondů zabírá určitý čas a my bychom rádi měli přehled o situaci, situaci. Čili máme zprávy z roku 94-99, včera jsme probírali to další období a teď bychom se mohli zaměřit na další léta na základě současného období. Ale všechno to ještě běží. Jak jsem tedy říkal, je čas na předložení dalších návrhů. Máte tedy příležitost ještě proskoumat, jak nejlépe předložit váš návrh skupinám i celému výboru. Pak je tu ještě bod C, to jsou slyšení komisařů. Původně se očekávalo, že slyšení bude příliš a že na to nemáme dost eh, časových slotů na schůze. Takže jsme žádali pana Liberackého, aby se snížil počet slyšení. Nicméně včera vyplynulo z jednání mezi koordinátory a předsedou, že potřebujeme opravdu vyslechnout všechny komisaři a těžko jsme mohli stanovit, který z nich je důležitější či méně důležitý, protože se jedná o témata, která jsou životně důležitá pro naši komisi, pro náš výbor, pardon. Takže je třeba se um, snažit eh, zjistit, eh, kdy bude nejvhodnější datum a nejvhodnější hodina na to, abychom tedy si poslechli všechny kandidáty na komisaře. 10. listopadu se máme sejít s účetním dvorem. Už včera jsem uvedl, že po dlouhém vyjednávání se nám podařilo skloubit um, požadavky našeho výboru a účetního dvora, takže konkrétní den a hodinu najdete ve svých materiálech. Prosím vás, abyste přišli včas, abychom si vyslechli nejdřív zprávu a potom abychom se mohli účastnit diskuze předseda účetního dvora nechce zkracovat dobu na diskuzi. Včera jsme viděli, jak důležité je si vyslechnout zprávu, abychom mohli účinně diskutovat. Bylo to jak účetního dvora, tak v případě OLAFu. Takže vás prosím, abyste tedy přišli včas, vyslechli si tu zprávu a pak se v diskuze. Ohledně návštěvy Lucemburka jsme se rozhodli na 4. listopadu odpoledne, to bude návštěva účetního dvora. A já chci při této příležitosti poděkovat zástupcům eh, účetního dvora, kteří jsou mezi námi. Na základě eh, přání EPP eh, se bude účastnit náš člen i na schůzi výboru pro zahraniční věci. Pak tu máme další schůze na rok 2010, mm, které souvisejí eh, například eh, s výročními zprávami. 9. Eh, listopadu bude schůze ohledně výroční zprávy z účetního dvora. Tak, teď přejdeme k bodu 14. To je zvláštní zpráva 2000, eh, účetního dvora číslo 2 2009, nazvaná Program Evropské unie v oblasti veřejného zdraví 2003-2007. Účelný způsob, jak zlepšovat zdraví. Spravodaj je pan Fielner. Prosím, máte slovo. Gracias, presidente. Perdone, no quería simplemente no interrumpir, pero en, en la... pane předsedo. Nechtěla jsem vás, nechtěla jsem vás eh, přerušovat, ale ještě k tomu návrhu mít jednoho zástupce Kokobu na zasedání AFETu, Měli bychom to udělat tak, aby tento zástupce potom byl schopen nám předložit určitou zprávu jako výboru. Já se starám o agentury pro rozvoj, ale důležité je, abychom měli prostě nějaký briefing velmi pravidelně a věděli, co se děje v ostatních výborech. No logické zástupce EPP tam nepůjde sám za sebe, ale jako zástupce našeho výboru. Proto nepochybně bude pak informovat celý výbor. Chci tedy teď předat slovo panu Fjellnerovi. Eh, Děkuji mnohokrát. Především Chci říci, že ta zpráva je velmi zajímavá. Rozhodně doporučuji, abyste si to přečetli, tuto zprávu účetního dvora, protože tady je za pět let e, spousta zpráv, které jsme si přečetli, spousta kritik, ale tady musím říct, že to je opravdu velmi dobrá zpráva, také se spoustou kritických bodů, které účetní dvůr přinesl. Mám-li tyto kritiky nějakým způsobem schrnout, řekl bych, že se tady je spousta cílů, ale dochází k rozdrobování, to znamená, že v podstatě ne všechno se plně pokryje správným způsobem. Třeba oblast PZV. Kdyby maminka četla tuto zprávu, tak by řekla, že v podstatě je to nošení dříví do lesa v tom smyslu, že je to trošku rozdrobené. Pravda, možná to není zrovna nejvýznamnější položka, několik set milionů euro, ale je to velká ambice. A rozpočet přece jenom není nekonečný. Čili v tomto materiálu je několik návrhů, ale nejsou doprovázeny žádným konkrétním projektem, které by, který by to dokázal realizovat. Jsou tu určitá opatření, návrhy, určitá doporučení a je potřeba, v tom smyslu, že je potřeba se, se podívat, zda nedochází k nějakému zdvojování. Já pracuji také ve výboru pro životní prostředí a tam je hodně členů, které říka, kteří říkají, proč se nedalo více zdraví na, více peněz na veřejné zdraví nedělejme si ale iluze. My se tady snažíme eh, vyřešit spoustu problémů, protože těch problémů je spoustu a prostředků už tolik ne. Ale nejsem si jist, zda vyřešíme problém více prostředků. Ten problém je strukturální, je potřeba umět eh, proměřit výsledky, měly by být eh, kvantifikovány, což tady není ten případ. Ano, peníze jsou důležité, ale není to všechno. Pokud se chceme dotknout takových zásadních eh, témat, jako je kouření, obezita a podobně, na to je potřeba prostředky. Ale zda ty peníze přinesou potom pozitivní výsledky, to je ta otázka. <clears throat> Potom se vytvořila síť mezi různými odborníky členských států, to je pozitivní, jsou to sítě, které slouží vlastně jako určité vzory best practices z těch správných postupů, to je velmi užitečné. Tyto sítě nám možná umožní vyhnout se určitým chybám při investicích. A musím tady konstatovat, že efektivní jsou místní iniciativa. iniciativy a do budoucna je potřeba stanovovat eh, vlastně cíle kvantifikovatelné. Evropský parlament eh, samozřejmě často je ochoten eh, dělat dlouhý seznam přání, ale my se musíme opravdu více zaměřit na jasné konkrétní cíle. Musíme ty cíle jak si vymezit přesně a ne je rozdrobovat do stovek malých. Čili nejenom potřebujeme více prostředků, více peněz, ale potřebujeme jasnější, eh, jasněji stanovené cíle. Nechci to zakončit tím, že řeknu, ano, máme málo peněz. Já doufám, že této otázce se ještě budeme moci vrátit. Komise samozřejmě musí provést inventář všech projektů, říci, co si o tom myslí. Během našeho mandátu je to velmi zajímavé studie, výzkum, závazky v tomto směru. Možná to by bylo něco, co by trošku změnilo chování lidí. Jsou tady sítě, jak jsem říkal, jsou tady opatření a teď bychom ještě měli obecně změnit chování lidí, aby se vůbec péče o veřejné zdraví zlepšila. Takže vás jenom vyzývám, abyste si přečetli <clears throat> alespoň schrnutí tohoto, této zprávy. Musíme o tom hovořit více a nejenom říci dnes ano, souhlasíme. Opravdu musíme tomu věnovat velkou pozornost. Děkuji vám. Je tu pan Elgreten. Děkuji, pane předsedo. Váš zpravodaj vynikajícím způsobem schrnul zprávu dvora a já jsem k dispozici vašemu výboru, abych případně odpověděl na vaše dotazy. Grazie. C'è qualcuno che vuole fare qualche osservazione? Děkuji. Přejete si někdo něco poznamenat? Nessuno. Andiamo avanti. Nikdo? Můžeme tady pokročit dál. Přejdeme k bodu číslo 15. A to je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora nazvaná Bankovní opatření ve Středomoří v rámci programu MEDA. Slovo má paní Mathieu. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Program MEDA byl do roku, do roku 2000 do roku 2006 hlavní finanční nástroj pro vytvoření Eh, partnerství Evropa Středomoří. Skončilo to v roce 2006, kdy byly nastoleny nové nástroje sousedství a partnerství. V podstatě šlo 424 milionů euro od roku 96 do roku 99 a 5350 milionů od roku 2000 do roku 2006 a udělal se seznam všech těch eh, vlastně eh, plánů, aby se zjistilo, jak to probíhalo a zda se dosáhlo eh, cílů. Jsou tady tři hlavní takové aktivity. To znamená bankovní, to jsou hlavně operace s rizikem kapitálovým a co se týče cílů, tak tady ta technická asistence je uspokojící, protože z 30 20 dosáhlo plného cíle a zbytek alespoň částečně. Můžeme tady uvést jako příklad mikrofinancování třeba v Tunisku nebo v Maroku u malých podniků, co se úroku, úrokování týče a rizikových kapitálů, to také uspokojové, ale ty výsledky nejsou úplně stejné protože u některých projektů docházelo ke spožděním kvůli zprostředkovatelům. Týkalo se to třeba snižování znečištění v Gabeské zálivu v Utuniska, kde vlastně to bylo schváleno v roce 1999, ale spuštěno až v roce 2007 a probíhající práce jsou zatím nebo dokončení odloženo až na konec 2009 nebo půlku roku 2010. Chci upozornit výbor, že je potřeba lepší spolupráci lokálních národních partnerů a Evropské investiční banky a našeho výboru, výměny informací, tak, abychom věděli, jak se aktivity doplňují. Co se týče auditu, eh, první léta monitorování nebyla na příslušné úrovni, kdy výbor se vlastně Eh, opřel o to, co dělala Evropská investiční banka do roku 2005. A mezi komisí a EIB teď má být podepsána určitá dohoda, kde by se bankovní aktivity monitorovaly v rámci nového nástroje mm, na partnerství a sousedství. Děkuji vám. Grazie, onorevole. Do la Děkuji vám, paní poslankyně. Slovo předám zástupci účetního dvora, panu Igoru Lucborzovi. Uh, uh, Pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, vaše poslankyně, paní Matě, vynikajícím způsobem shrnula ten, toto téma, které je v pracovním dokumentu takže pokud máte nějaké doplňující dotazy, velice rád na ně zodpovím. Děkuji vám, pane předsedo. Grazie, onorevole Ayala Sender. Děkuji, paní Alaya Sender. Sí, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. A děkuji paní Mačiu také za tuto zprávu. Mám tady určité, ne ani otázky, jako spíš pochybnosti. Především, jak je to se vzorkováním? Je potřeba vzít v úvahu jednotlivá opatření programu MEDA. Jak je to s ukazateli efektivity? To období je velmi dlouhé. My jsme se snažili sledovat třeba efektivitu u životního prostředí, ale když se snažíme určit, které byly klady a zápory u této efektivity, tak se často nechávají stranou sociální prvky, které jsou platné třeba pro další programy, další fondy. ta efektivita se hodnotí často podle toho, jak se vyvíjí síť eh, malých středních podniků. Takže, paní Matěj, co bychom mohli za nás udělat pro to, abychom dali správná doporučení pro nástroj sousedství, abychom dali určité podklady účetnímu dvoru. To všechno je samozřejmě potřeba vzít v úvahu. Ta studie se týkala finanční záležitostí, ale také výsledků. Výsledků, které můžeme ohodnotit podle počtu nesrovnalostí, podle mm, výše vrácených částek, plus informace z příslušných zemí, vývoj spolupráce s Unii a podobně. Honorable, respond. Jak už jsem říkala, mně se to zdálo jasné, ale vy jste to asi viděli na svých misích také. Vidíme tedy, že projekty nejsou jaksi dobře vymezené na místě. Jsou hodně rozdrobené a pokud to tak mohu říci, jak už jsem říkal, disparátní, prostě rozdrobené. To znamená, že tam není opravdová politika u těch projektů. Takže doporučení komisi by bylo mít opravdu takovou praktickou reálnou politiku u těch projektů životního prostředí ještě zařadit tu sociální dimenzi. To máte určitě pravdu. Prego. Prosím, další řečník. Totalmente de acuerdo y además yo creo que... Ano, zcela souhlasím. Potřebujeme kontext, potřebujeme vztahy se Středomořím a u příležitost, tedy při předchozím eh, mandátu parlamentu, jsme měli spojení s některými delegacemi a hovořili jsme o určité možnosti navrhnout nějaké minimum, které bychom dal jako podklad delegacím, třeba nějaký malý dotazník, do kterého by zanášely potom ty poznatky. Víte, že delegace se dochodí dívat na projekty financované EU a možná prostě tyto delegace by tam mohly ještě přidat nějaké body, které by nám pomohly si udělat lepší představu Nemůžeme samozřejmě navštívit všechny země, všechny projekty, ale možná takový dotazníček by nebyl vůbec špatný, pokud by vám to, pane předsedo, nevadilo. Meziparlamentní delegace často eh, jezdí na místa, kde navštěvují tyto projekty a měli by tedy nám dát určitou zprávu o tom, co se děje na místě. Pan Ori. Pane předsedo, já chci moc poděkovat eh, paní Maťu za, ten, eh, za tu zprávu, jak, jakou teďka podala a děkuji také účetnímu dvoru, že se zabývá bankovními opatřeními. Děkuji účetnímu dvoru, protože mě velmi zajímá osud Evropské investiční banky, protože už několik let chci, aby tento ústav byl předmětem finanční regulace Nevím, jak to vypadá. Já jsem kdysi chtěl nebo žádal, zda by účetní dvůr nemohl být určitým monitor, monitorem nebo určitým dohlížečem nad eh, tím, touto otázkou. A já jsem velmi rád, že u těchto operací, které deleguje Evropská komise, může účetní dvůr provést tuto práci k bankovním aktivitám, které jsou velmi složité. Mám pár otázek. E, v Unii kolovala taková myšlenka o euromediterální bance. Můžeme k tomu třeba už mít nějaký první váš dojem, zda by bylo užitečné nebo ne mít takovou skutečnou banku, nebo zda jít přes všechny ty kroky, jako je MEDA, EIB a tak dále, nebo e, FEMIP a podobně, partnerství. Uh, Mně se zdá, že odvedli výbornou práci. A skončím tím, že řeknu, když hovořím o finanční regulaci EIB, vlastně tam není žádný regulátor evropský, regulátor těchto ústavů a centrální banka váha, protože tam není vlastně politická vůle na radě. Takže tady vidíme jak účetní dvůr může osvětlit určitou aktivitu, i když je to jenom třeba drobná část pro to středozemí. A vidíme z toho, jak je nutné, jak by bylo dobré a nezbytné mít, jít dál touto cestou a chtít po EIB určitou finanční regulaci, protože jsme viděli určité nepořádky, které jsou srovnané, ale podle mě je to velmi důležité. A znovu, pane předsedo, ještě chci říci, že kontrola finanční činnosti EIB spadá pod náš výbor a ne pod hospodářský a měnový výbor podle našeho řádu. Čili je na nás, abychom hlídali finanční aktivity EIB. Není to jednoduché, protože to je mezivládní nástroj a žádný parlament na ní nemá žádné právní nároky její předseda, její prezident je velmi kvalitní člověk a vždycky tvrdil, že bude naslouchat stanoviskům mm, poslanců. Jejichž prvním hlavním úkolem je kontrolovat tyto nástroje. Mluvím trošku dlouze, ale když komise se rozhodla dát EIB různé Eh, finanční nástroje, které kofinancujeme, tak si myslím, že opravdu finanční kroky EIB musíme kontrolovat. A tato záležitost mě utvrzuje v tom, že bychom to skutečně měli učinit. Já sama úplně souhlasím. A jedná se o úkol spojený s Evropskou investiční bankou, to je pravda. Tak pokud eh, nemáte už dalších poznámek, přijdeme k bodu číslo 16. Je tu zástupce komise, pan Gabaleria, který by chtěl promluvit. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji. Jenom eh, pár slov jménem komise. Jsem Richard Eber, pan eh, kolega tu není a to vůbec nevadí, čili za komisi. Velmi stručně pár poznámek. Za prvé chci poděkovat paní Mathieu za její zprávu k účetnímu dvoru. Myslím, že tady zcela sdílíme poznámky a, a doporučení účetního dvora a paní Mathieu. Jenom jsem chtěl dodat, že období, které bylo zaučtováno účetním dvorem protože samozřejmě účetní dvůr může sledovat to, co je ukončeno, aby mohlo poskytnout, mohla poskyt, mohl poskytnout úplný přehled. Tak samozřejmě to je daleko před současným obdobím. A je jasné, že ta situace dnes se prostě už nemá vůbec co dělat s tím, co se dělo před těmi roky. Čili úroveň dohledu nad operacemi je daleko vyšší, než byla kontrola v té době. Na to máme dnes specializovanou jednotku, s odborníky, kteří opravdu dohlížejí na, na realizaci eh, operací. Není tu jenom FEMIP, jsou další orgány, které byly vytvořeny, čili máme odborníky, kteří to každodenně sledují a jsou velmi účinní. Za, prv, za druhé, EIB vytvořila na místě své útvary, své, svá zastoupení, Čili co se týče lokální koordinace, co se týče sledování té operace, eh, dele, spojení s našimi delegacemi, protože my jsme se mezi tím zase dekoncentrovali, takže jsme na místě přímo a ta kontrola je opravdu daleko efektivnější, přímější a chci vás také ujistit, že je tu celá baterie ukazatelů výkonu, které se teďka vlastně dopracovávají a budou používány EIB a hodnotící zpráva, protože paní Odí a paní Sanders se správně položili otázku, zda ty operace vlastně vedou k těm správným cílům, tak vás mohu ujistit, že hodnotící zpráva, kterou vám samozřejmě zašleme, pane předsedo, jestli dovolíte, um, pro MEDA 2, tak tady zase je celá pozitivní náhled na operace, které byly uskutečněny ať už e, rizikového kapitálu či dalších akcí. Samozřejmě my to necháváme provádět externími útvary, aniž bychom je jako komise mohli ovlivnit. Čili tato zpráva bude vám předána a já doufám, že tam najdete všechno pro to, abyste se mohli ujistit, že ta úroveň je dobrá. Co se týče sociální dimenze, tady bych připomněl že o projekty životního prostředí a Reskapital. To jsou prostě projekty pro malé střední podniky, pokud Ovšem to nemůže vyřešit všechny sociální e, problémy, nemůže to vyřešit v určitém regionu všechno. Samozřejmě, když vylepšíme třeba pitnou vodu, tak samozřejmě nevyřešíme všechno, ale vylepšíme určitou část života místního obyvatelstva. A myslím si, že by bylo opravdu omezující, e, kdybychom ty projekty nahlíželi jenom z hlediska jejich titulů, protože zatím vším jsou lidi životní prostředí ano, ale zatím vidíme lidi, kteří potřebují vodu a podobně. No a nakonec, jestli dovolíte, k tomu, co říkal pan Ody, finanční regulace. Operace EIB sledujeme zblízka už několik let. A ta myšlenka té euromediterální banky, a teď povím něco čistě osobního, takových projektů je e, spousta po celém světě a myslím, že EIB funguje dobře, my s ní výborně spolupracujeme, je to sesterská organizace, pracujeme dobře s finančními útvary členských států, například agenturou AFD nebo španělskou či německou, nebudu je tady vyčíslovat, a než vytvoříme nové instituce, víme, že to zabere e, měsíce, roky a mezi tím se často akce zastaví, takže si myslím, že by to nebylo dobré a měli bychom trošku skromněji a opatrněji se zaměřit na vylepšení toho, co máme, abychom nenarušili ten systém. Děkuji. Grazie. <clears throat> Grazie a lei. Děkuji. Uh, yes, thank you, Uh... Děkuji, pane předsedo. Normálně bych si nezažádal o slovo k té stejné zprávě, ale je tam jedna věc, kterou bychom měli vyjasnit. dvůr eh, podle mě udělal dobrou věc. A sice, že indikoval, ukázal, co, se, co bylo učiněno. To znamená, jednak bychom měli rozlišovat to, co bylo zauditováno v minulosti a jaká je situace nyní. Většinou je to tedy tak, že e, v účetní dvůr většinou se k těm svým zprávám vrací třeba po třech letech a my tedy se k vám zase rádi, e, se na vás rádi obrátí, obrátíme později a řekneme vám, co se událo od té doby, kdy byla zpráva zveřejněna. Děkuji. Paní Ayala Sender. Děkuji vám, pane předsedo. Vrátím se ke slovům pana Bébera. Děkuji mu za informace. Ale jedna věc mi není příliš jasná. Chápu, že se jedná o určitý eh, postup eh, u čištění vody, což má sociální dopad. Ale v této zprávě účetního dvora mi to připadá, že mandát spočíval v tom, zda eh, vidí Eh, zda jsou správně, správně prováděny finanční operace, zda jsou chráněny fondy. Ale i studie výsledků je důležitá. Je třeba vidět tedy obě dvě věci. Jak výsledek projektu, protože pan Weber říkal, že celý tento projekt má sociální dopad, ale účetní dvůr asi neměl dostatek údajů, protože mě zajímá jako poslance, Eh, nejen to, že všechny faktury odpovídají daným eh, požadavkům, ale také bych ráda věděla, že tyto projekty vytvořily pracovní místa, a tak, já si myslím, že by to mělo někde být, ať už tedy ve zprávě účetního dvora nebo ve zprávě z komise. Pan Weber říká, že nám poskytne takovéto hodnocení později a my v Kokobu bychom chtěli mít obě dvě tyto zprávy. Za prvé, že bylo správně zacházeno s prostředky a e, třeba, že tam byly i nějaké nesrovnalosti v minulosti, ale co se stalo později. A také chceme vědět, jak je plněn ten druhý cíl, a to jaký e, sociálně hospodářský pokrok byl dosažen díky tomuto projektu. Takže bychom chtěli mít informaci i tohoto typu. Grazie. Děkuji vám. No, <clears throat> allora, passiamo al punto. Přejdeme k bodu 16. To je zvláštní zpráva účetního dvora 5 2009, zpráva pokladny v komisi. Slovo předám panu Itelemu. kiitos puheenjohtaja. Kyse on... Děkuji vám, pane předsedo. Toto je dokument o zprávě pokladny v komisi a vypracovali účetní dvůr. Jde o to, zda komise správně spravuje svá pokladn, svou pokladnu podle pravidel. Zda komise má také mechanismus vnitřní kontroly, vnitřního auditu. Co se týče zprávy pokladny, Týká se dvou eh, generální ředitelství, které tuto práci vykonávají eh, společně. Účetní dvůr sepsal vynikající zprávu, děkuji za tím, a přišel s důležitými poznámkami. Komise v podstatě splňuje všechny nejdůležitější prvky legislativy. Za prvé generální ředitelství pro rozpočet na rozdíl od generálního ředitelství ECFINu eh, nedokumentuje eh, systémy eh, řízení rizik. A proto, jak stanoví toto zpráva, musí toto generální ředitelství poskytovat úplnější informace, aby bylo jasné, že se správně řídí podle kritérií výběru. Tyto dvě generální ředitelství v rámci komise se neschodli na společném dohledu a společném zprávě eh, řízení rizik, takže je možné, že eh, že nebylo dostatečně prodiskutováno riziko, které přináší určité operace eh, pro celou komisi. Ekonomická rizika by měla být monitorována v průběhu celého roku. A komise musí analyzovat tato rizika a musí proto také dohlížet nad eh, eh, těmito procesy dlouhodobě, každoměsíčně. A je třeba, aby o takovýchto potížích informovala ve zprávě parlament. Takže komise má ještě co zlepšovat, je třeba dosáhnout lepší spolupráce, aby tato rizika se snižovala a aby byla aby eh, lépe byly sbírány informace a lépe byly zpracovávány. Pak tu jsou různé sankce, eh, poplatky, které mohou způsobovat ztráty Generální ředitelství pro rozpočet učinilo na začátku tohoto roku nové rozhodnutí zaměřené na zlepšení eh, bezpečnosti zprávy eh, eh, pokladny. A to je všechno, pane předsedo. Děkuji vám, pane poslanče. Předám slovo zástupci účetního dvora, panu Igoru Lucborzovi. Uh, pane předsedo, vážení poslanci, já si myslím, že pan Itala to pěkně shrnul. Je to přesně to, co, jakou zprávu jsme tedy podali ohledně zprávy pokladny na komisi. Jak už jsem říkal, jsem zde k dispozici, pokud budete mít jakékoliv další otázky. Děkuji. Grazie a lei. Ci sono domande. Děkuji. Pan Ody se chce na něco zeptat? Ano. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji a také účetnímu dvoru k vynikající zprávě. Chci poblahopřát vám jeden dotaz. V rámci našeho výboru jsme zjistili, že tu jsou určité Eh, účty, eh, které se týkají pokladny komise, eh, kde bylo zapotřebí mm, dát do pořádku nějaké nesrovnalnosti. Bylo to opravdu nešťastný případ. Vy jste při vaší kontrole zjistili, že je všechno v pořádku, všechny účty pokladny jsou správně zapsány rozpočtu nebo jsou některé mm, mimo tento rozpočet. A ještě jsem chtěl vědět, jak fungují tedy zpráva eh, těchto účtů eh, pokladny, protože mm, ty jsou kontrolovány nějakou vnitřní kontrolou. Tento účetní má eh, na základě finančního nařízení určité úkoly. Jak, co nám o tomto můžete říct? Finanční Nařízení ale umožňuje větší pravomoci účetnímu. Co si myslíte vy jako účetní dvůr o účetním, který se zabývá eh, nejen účetnictvím, ale kontrolou těch účtů? Účetní dvůr. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Co se týče těch nerozpočtových účtů, tam tomto auditu nešlo o tuto oblast. My jsme se zaměřili hlavně na dvě oblasti. Jedna je účinnost postupů vnitřní kontroly. A v zásadě ta situace je uspokojivá, ale je tam ještě možné, samozřejmě vždy je možné zlepšení. Potom ta druhá věc, to jsme se zaměřili na oddělení pravomocí mezi účtujícím úředníkem a pokladnou. Já bych souhlasil s panem Audim, že to je velmi relevantní a validní. A my jsme se tedy odkazovali na to, co stálo ve finančním nařízení a prováděcích nařízeních. A jinak zvážím vaše eh, připomínky. Grazie a lei. Ci sono altri... Děkuji. Ještě někdo si přeje promluvit k tomuto bodu? Zástupce komise má slovo. Merci, monsieur le président. Euh, peut-être pour... Děkuji vám, pane předsedo. Jak říkal pan Odi, už několik měsíců se situace dala do pořádku, došlo k rozdělení pravomocí v rámci eh, DG pro eh, rozpočet. Takže došlo i k rozdělení přístupu do systému eh, u zaměstnanců, kteří spravují tento systém, mají tedy roz, různá přístupová práva. Bylo eh, dobře, že jsme eh, toto konzultovali s účetním eh, dvorem. My jsme mezi tím se snažili situaci napravit. Analyzovali jsme rizika a také jsme se zabývali sdělováním, tom, jak správně sdělovat úroveň těchto rizik. Víme, že je třeba předávat Eh, ta informace o rizicích vašemu výboru a to do dubna. Eh, máte tedy na začátku roku od nás ještě další zprávy, které dostáváte jako výbor od eh, našich služeb. Děkuji vám, pane Tavere. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A tím je Zvláštní zpráva číslo 3 2009 účelnost výdajů na čištění odpadních vod v rámci strukturálních opatření v programových obdobích 94-99 a 2000 až 2006. Slovo má pan Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, tisztelt jelenlévő. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové. Jak už řekl pan předseda tady, v, té, v tomto pracovním dokumentu jde o to, jak byly vynaloženy e, evropské prostředky v těch dvou plánovacích obdobích. O tom jsme teď konzultováni. Na začátek chci říci, že Eh, příští rok dojde k 90. výročí toho, kdy v Sheffieldu v Anglii byla předána první čistička. V tom dnešním slova smyslu. Takže v podstatě už je to více než 50 let, kdy jsme vstoupili do takového toho nového období na evropském kontinentu i v Británii. kdy se tedy po té, co došlo k velkému rozmachu průmyslu, eh, začaly čistit i vody. Účetní dvůr nám předložil velmi hodnotnou zprávu a já bych rád poděkoval oběma kolegům, kteří tuto zprávu vypracovali. K těm zprávám bych řekl asi tolik. V Evropské unii z Fondu soudržnosti a z Fondu pro regionální rozvoj se kofinancují čestičky, či mohou být kofinancovány. V tom plánovacím období eh, do roku 2006 vynaložila Evropa více než 10 miliard eur jako příspěvky na tuto oblast a v současném plánovacím období, to znamená 7 až 13, je objem skoro 14 miliard eur. Když slyšíme tato čísla, tak si asi všichni říkáme, že <laughs> za to bychom zřejmě nezaplatili ani dobrého fotbalistu, ale to je přeci jenom jiná věc. Takže mezi lety 2000 až 2006 eh, bylo vynaloženo 10 miliard eh, eur eh, jako pomoc členským státům. Španělsko, Portugalsko, Řecko a Irsko byli příjemci. A proto se ta zvláštní zpráva účetního dvora zabývá taky těmito čtyřmi zeměmi. Proběhly různé návštěvy, kontroly na místě, eh, také proběhla kontrola dokumentů ze strany účetního dvora. A já tady mám tři návrhy týkající se této zvláštní zprávy účetního dvora. Za prvé, přijímáme a bereme na vědomí to, co účetní dvůr formuloval. Ovšem musíme vést členské státy či jejich úřady k tomu, aby si uvědomovali, že je potřeba, aby tyto kofinancované čističky byly v plném provozu. Šetření účetního dvora ukázali, že to tak často není. Zde zase musíme odlišovat dvě věci. Jednak eh, se stává, že Třeba kapacita se rozšiřuje, tady jde vlastně o investice, které se zaměřují na budoucí eh, situaci, kdy se bude muset čistit ještě více odpadních vod, ale druhá věc je, když nejsou dostatečně využity stávající kapacity. A nemůže to vést k tomu, aby potom se do přírody dostávaly nečištěné vody. A to by asi nemělo. Každopádně pokud by tedy to využití těchto čističek bylo stoprocentní, tak by k tomu nedocházelo. A potom eh, ta další zpráva se zaměřuje na směrnici, eh, která eh, se zaměřuje na čistírenský kal. A komise už se stěžovala, ne, respektive informovala o tom, že pracuje na přeskumu této směrnice protože přece jenom ta směrnice už je staršího data a nám jde všem o to, aby se ta práce na tom urychlila. V tomto smyslu se jasně vyjádřil i účetní dvůr, že nakládání s čistírenským kalem je obrovsky důležitým úkolem a je tedy potřeba, aby tahle ta směrnice byla dobře formulována. V tom pracovním dokumentu je i takový návrh, který se vztahuje eh, na to, že je potřeba, aby ty hotové čističky pracovaly efektivně a účinně a to by měla komise zvažovat už při zadávání eh, veřejných zakázek na takovéto projekty. Měla by se tedy vypracovat nejrůznější vnitřní vodítka, různé e, kontrolní seznamy a podobně, tak, aby lépe fungoval celý ten e, hodnotící systém. To znamená, aby byla zcela jasně formulována všechna kritéria. Účetní dvůr také zjistil, že ty e, projekty by se měly kontrolovat trošku přísněji, aby se zajistilo, že ve chvíli, kdy ty čističky potom budou hotové a dostavěné, že budou fungovat opravdu efektivně. Takže, vážení kolegové, to je vše, co jsem chtěl říct. ke svému pracovnímu dokumentu. Děkuji. Grazie do la parola. Děkuji. Předám slovo zástupci účetního dvora panu Ovidiu Ispir. Mulțumesc, domnule președinte, stimați... Děkuji vám, pane předsedo. Vážené poslankyně a poslanci výboru Kokobu, pracovní dokument eh, prezentovaný zpravodajem panem Dojčem vynikajícím způsobem schrnuje zprávu Četního dvora. Chci zdůraznit, že od vydání této zprávy jsme se setkávali s pozitivní reakcí i akademické obce. Na konferenci auditorů bude mm, projednávána tato zpráva pro evropské občany se jedná o velice důležité téma. Je velice zajímavé a e, já doufám, že vaše závěry a vaše přispění také napomůže e, plnění zájmů evropských občanů a lepší ochraně životního prostředí. Velice rád vám zodpovím všechny další dotazy. Děkuji. Paní Ayala Sender žádala o slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych poblahopřála panu Doječovi k vynikající zprávě. Jen bych se chtěla více dozvědět o dvou bodech. E, jsou zde patrné určité nedostatky systému který jinak je excelentním způsobem prováděn. Ale je tu potíž s nedostatkem zkušeností, technických eh, znalostí u eh, místních eh, samozpráv nebo u místních správních orgánů. Všechny obecní a městské úřady by tedy měly přistoupit k čištění vody což způsobilo takovou situaci, ve které některé obecní úřady mají potíže, protože to byl třeba problém s napojením systémů hospodářských. Takže já bych teď ráda věděla, jak můžeme například navrhnout studie, které by zaplnili tento nedostatek technických znalostí a zkušeností u některých obecních úřadů s některými způsoby využití eh, finančních prostředků EU. A také bych ráda, aby mi účetní eh, dvůr eh, vysvětlil mm, to téma tarifů. Je zde řada informací o tom, jak se mají využívat eh, fondy, tedy finanční prostředky v případě, že tedy zařízení fungují, jsou operativní, eh, pokud všechno tedy je v pořádku, vše, nejsou žádné nesrovnalosti. No ale nejedná se jen o fungování, ale také o údržbu. A to nejen čistíren odpadních vod, ale, ale vůbec údržbu celého systému. Takže jak to je s údržbou? Kromě těch doporučení, o kterých jste už hovořili, můžete mi ještě vysvětlit tyto dvě věci, na které, na které jsem se ptala, neboli jak v budoucích programech se zabývat eh, znalostní problematikou, to nám může říct i komise, a potom jak eh, čelíte nedostatkům nebo závadám na systému, protože Eh, buď eh, nemá dostatek znalostí eh, obecní úřad, anebo nejsou peníze na údržbu. Já také bych chtěl zdůraznit, že toto téma je nesmírně důležité. Například v Itálii k nejzávažnějším případům nesprávného užití fondů hm, patří právě takovéto příklady týkající se čištění odpadních vod. Jedná se o místa, mm, kde jedná se o situaci, kdy se nejedná o nějakou špatnou technologii, ale prostě nefunguje, rozbije se ta čistička odpadních vod a jak to potom řešit, protože e, pak dochází tedy k nesprávnému použití e, velkého množství peněz, e, zasáhne OLAF a já si proto myslím, že je správné, aby jak komise, tak účetní dvůr a také OLAF, aby správně šetřili situaci přímo na místě, protože někdy chybí takovéto propojení informací o tamní realitě. Můžete nám prosím vysvětlit toto, než se ptala paní Ayala a já? Mulțumesc pentru întrebarea pusă Curții de Conturi. Děkuji. My jsme se zaměřovali na toto téma, ale připomínám, že ten problém řízení je jaksi sdílený. To znamená, nesmíme zapomínat na členské státy, které taky přispívají Komise uznala validitu našich připomínek a hodlá podniknout potřebné kroky pro zlepšení těch aspektů, které účetní dvůr zmínil ve zprávě. Ještě k tomu environmentálnímu auditu Eh, účetní dvůr začne v příštím roce s novou zprávou. Tam se zaměříme na způsob jak se využívají čističky s dopadem na životní prostředí. Návrhy, které zde dnes byly předloženy, včetně celé diskuse, účetní dvůr zváží během našich následujících studií a auditů. Děkuji. Kromě jiného chci připomenout ohledně úlohy účetního dvora, že jedním z nejdůležitějších eh, zjišťování nebo šetření v Itálii patřilo, eh, patřilo právě úloha eh, národního kontrolního úřadu eh, Itálie, který se také zabýval tímto problémem. Pan Skilakakis má slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám také otázku na zástupce účetního dvora. Existují už nějaké parametry či ukazatele, které se používají Zejména když hovoříme jaksi o přeplánování té práce. To znamená, když ty kapacity jsou třeba větší než to, co by bylo nezbytně nutné. A také co se týče e, výdajů mezi jednotlivými prácemi, jak se srov, jaké je srovnání mezi jednotlivými prácemi v různých zemích. Prosím, pane Ispire. Eh, cred că eh, aceste aspecte. Děkuji. Já si myslím, že tyto aspekty, to znamená srovnávání projektů, to je velmi těžké. Eh, například co se týče toho vytížení také vynakládání prostředků při těch, u těch čističek, tam jsme se zaměřovali opravdu na velmi konkrétní cíle. Takže se tam objevují aspekty, které se zaměřují třeba na nějaké eh, specificity plánování a podobně. A Účetní dvůr se tedy většinou nezabývá jednotlivostmi. to spadá do zodpovědnosti komise, případně členských zemí, které přeci jsou eh, tím hlavním aktérem, který zodpovídá za implementaci těchto projektů. Eh, a zatím žádné jasné ukazatele nemáme, protože takovýto systém ještě nebyl navržen, ale možná by k tomu mohla říci více komise. Amen. Ci sono altri interventi? Ještě někdo se hlásí do diskuze? Prosím. Presidente, sobre otro tema que también mm, me resulta... Pane předsedo, to se týká dalšího tématu, které mě velmi zajímá. Účetní dvůr, zdá se, nám doporučuje u tohoto bodu, A tady bych ráda věděla, zda došlo k nějaké zásadní změně ve fungování těchto čističek, čili doporučení 5053, které se týká toho principu snižování znečištění na výstupu. Například už nepoužívat detergenty, které obsahují fosfáty. Tak samozřejmě se můžeme obrátit na komisi. Možná, že parlament a komise by mohly provést trošku podrobnějšího vyhodnocení těchto detergentů. Veníre. Přejete se ještě reagovat? V raportul nostru, într-adevăr, la paragrafele Eh, eh, ano, ono je to opravdu tak, že v těch částech, o kterých hovoříte, eh, padl návrh. Tam jde o užívání a uplatňování čistících prostředků s fosfáty. Jde tedy o to, abychom se jim vyhýbali. A já zjišťuji, že u nás na naší pracovní skupině jsme o tomto doporučení velmi intenzivně diskutovali. A e, zazněly tam opravdu odlišné názory s komisí. My jsme opravdu o tom hodně přemýšleli, pak jsme to do té zprávy zapracovali a prostě jsme formulovali to doporučení, které teď máte před sebou my si myslíme, že komise jako správní orgán pro veřejné prostředky by měla zavést určitá opatření. Děkuji ještě, pan Barker z komise žádal slovo. Hello? Okay. Good morning. Um... Dobré ráno. My jsme tu tři kolegové z komise, dva z DG životní prostředí, jeden z DG Regio Velice vítám tuto zprávu. A detailně jsme si ji pročetli. Připravoval jsem si mm, otázku na tři e, body. Takže, co se týče e, fungování infrastruktur vybudovaných s finanční podporou EU, e, včetně funkčního napojení na Eh, čistírně odpadních vod. Komise zdůrazňuje, že je primární zodpovědnost za fungování a provoz jak zařízení, tak přilehlých sítí je primárně zodpovědností členských států. Ano, jsou to opatření z politiky soudržnosti, to jsou eh, opatření založená na partnerství mezi EU a členskými státy, jsou založena sdílené zodpovědnosti. A Toto se týká všeho, co kofinancujeme ze strany EU, ať už to jsou silnice, vodohospodářská zařízení či cokoliv jiného. Komise v mnoha případech přivedla členské státy před soudní dvůr, včetně těch, které byly zmíněny v této zprávě, protože nedostatečným způsobem e, svádějí odpadní vodu a nedostatečným způsobem ji čistí. To se týká i nedostatečného výkonu čistíren, eh, o kterém se hovořilo dnes. A potom eh, směrnice o eh, dalším zpracování čistírenského kalu. Ano, je třeba mít studii o hodnocení dopadu. A tento text se v současné době přepisuje a my chceme, aby do konce roku, abychom měli v posledním čtvrtletí roku 2009 tento dokument hotový v nejhorším případě na začátku příštího roku. Vypracování legislativního návrhu může začít tedy eh, v prvním čtvrtletí 2010, pokud to bude zapotřebí. Co se týče úlohy komise, členské státy mají primární zodpovědnost za selekci, provádění a eh, dohled nad eh, provádění projektů. My máme programové období 2007 až 2013 a e, komise provedla vnitřní hodnocení různých projektů. Jednalo se celkový objem 25 milionů eur. A projekty nemohou být e, kofinancovány, my jsme nemohli schválit. To se týká i problému s eh, tím, jak nakládalo s čistěnským kalem a jak se nakládá s, průmyslovým, s průmyslově znečištěnou odpadní vodou. Eh, nám opravdu mm, záleží na vypracování správného eh, seznamu podmínek a proto naše generální ředitelství přišla s takovým seznamem podmínek, které jsou důležité, musí být splněny pro eh, spolufinancování čištění odpadních vod. 10. června byl, byl finalizován tento seznam společně s členskými státy. Eh, na tom se účastnili i orgány, které se zabývají ochranou životního prostředí. Jednalo se tedy o všechny aktéry, které jsou zapoje, kteří jsou zapojeni do eh, této oblasti politiky soudržnosti. Máme tady tři měsíce zatím na reakci. Zatím jsme nezískali reakce mm, a uvidíme, jak to bude vypadat. Co se týče změn eh, stávajícího nařízení, eh, komise zjistí, zda tento projekt projde, což by znamenalo 25 až 50 milionů eur, které by, byly, které by se týkaly i těchto vodohospodářských projektů. Tyto projekty, které se týkají vodohospodářství, jsou kofinancovány, by tedy tyto projekty by byly hodně navýšeny co do množství prostředků. Nicméně žádáme, abychom v implementačních zprávách vždy obdrželi eh, další Eh, další zprávy o těchto projektech mezi 25 až 50 miliony eur. A také chceme, aby výsledky z těchto eh, projektů byly zveřejněny i na národních webových stránkách. Eh, chceme provést konkrétní kontroly u těch států, u kterých nebudeme mít konkrétní informace. Takže jedna otázka se týkala nedostatku zkušeností na to se ptá paní Ayala Sender. Ano, to je velice důležité téma, ale my máme technickou asistenci, kterou poskytujeme prostřednictvím dvou fondů RDF a Fondu soudržnosti. A je ještě Evropský sociální fond, který může využít na školení. Co se týče údržby, poplatku za údržbu zařízení, Nařízení pro mm, politiku soudržnosti eh, obsahuje několik konkrétních článků, které se tímto zabývají. Samozřejmě, že bere v úvahu možnost eh, splácení takovýchto poplatků za údržbu, protože víme, že některé oblasti jsou chudší než jiné. Eh, v samotné rámcové směrnici je napsáno, že do roku 2010 členské státy, tedy do 1. ledna 2011, musí mít eh, vypracovaný eh, rámec pro, eh, pro proplácení, pro mm, získávání zpět peněz vynaložených za tyto, za tyto poplatky. Nařízení pro, obecné nařízení pro zprávu fondů umožňuje také finanční opravu tam, kde došlo k nějaké nadměrné investici. Co se týče otázky fosfátu, předám slovo kolegům. Paní Sofie Brol. Děkuji. Co se týče přechodu na čistící látky bez fosfátů, komuni- sdělení komise z roku 2007 zavazuje k rozsáhlému hodnocení dopadu u takovýchto eh, legislativních iniciativ. V průběhu těchto let jsme se snažili také zjistit, do jaké míry fosfor eh, může být odstraněn eh, z čistících prostředků, pracích prostředků v členských státech. Vyplynulo, že mnohé členské státy již odstraňují fosfáty 66% v současné době těch 66 populace už nepoužívá fosfátové prací prostředky. Také bychom měli zdůraznit, že probíhá eh, boj za ochranu eh, Dunaje, eh, Dunajského povodí. Je tu plán řízení, plán hydrologický na, na propovodí Dunaje aby, byly, aby byl fosfor tedy odstraňován z tohoto prostoru. Tento program se stahuje na leta 2010 až 15. Eh, spolupracuje na něm několik členských států. Jedná se o ty členské státy, které se nacházejí v povodí Dunaje. Grazie. Děkuji. Ještě někdo si přeje promluvit? Není tomu tak. Bod 18. To je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora číslo 4 2009 řízení zapojení nestátních subjektů do rozvojové spolupráce s komisí. Předám slovo panu mm, um, místopředsedovi Bartu Stásovi. Um, Děkuji. Jsem velmi spokojen s touto zprávou a s panem Kenštou, který zastupuje tady účetní dvůr, je zodpovědný za tuto zprávu. Jsme se tady domluvili, že on udělá takové první představení té zprávy, schrne svoje a potom, dám, potom k tomu řeknu něco já, takže pan Kenšt. Uh, to... Děkuji. Já tedy udělám takový úvod do této diskuse o tomto bodu. Tato zpráva byla vypracována o společných zájmech či ve společném zájmu tohoto výboru a účetního dvora, protože váš výbor se na nás opakovaně obrátil s tím, abychom se věnovali otázce nestátních aktérů v rozvojové spolupráci. Rád bych řekl, že tam byla celá řada dokumentů, která zdůrazňují potřebu rozšíření spolupráce s nestátními aktéry v oblasti rozvojové spolupráce. To se vztahuje tedy na legislativu i vnitřní dokumenty e, e, komise. Co se týče rozpočtového významu, tak jak si finanční toky, které e, prochází těmito nestátními aktéry, jsou poměrně vysoké. Z roku 2007 máme údaje že eh, v podstatě eh, se vyšplhali až na jednu miliardu eur ročně. Co se týče toho konkrétního auditu, my jsme tam měli tři základní auditní otázky. První se věnují jakési duální roli, dvojité roli nestátních aktérů v rozvojové spolupráci, takže za prvé jde o to, jak komise adekvátně zajišťuje, zda tyto nestátní aktéři jsou zapojeni efektivně do celého procesu rozvojové spolupráce. A druhá otázka se věnuje roli nestátních aktérů, co by těch, kteří provádí ty projekty, které jsou financovány z rozpočtu Evropské unie a také z Evropského rozvojového fondu. A třetí otázka se vztahovala k těm předchozím. Jak komise či zda komise eh, adekvátně zajišťuje poskytování eh, roz, roz, rozvoj, rozvoj, rozvíjení kapacity těchto aktérů, aby se stali opravdovými partnery komise v oblasti rozvoje. Zpráva účetního dvora zhrnuje celou řadu eh, připomínek a doporučení vztahujících se k těmto třem otázkám. Pokud budete mít jakékoliv otázky, tak já na ně rád odpovím. Všechna ta zjištění a doporučení byla přepsána do toho pracovního dokumentu, který zpracoval pan Stés. My naprosto souhlasíme s jeho závěry, takže já nevím, pane předsedo, jestli eh, chcete, abychom tady teď výjmenovali ta základní mm, doporučení zprávy, či zda by to měl udělat zpravodaj, či zda jenom odpovím tady na otázky. Je to na vás. La ringrazio, do la parola all'onorevole Stai. Děkuji, slovo má pan Stas. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já opravdu musím poděkovat eh, panu Kinštovi a jeho spolupracovníkům za zprávu, kterou nám tady eh, předložili. Bylo to opravdu velmi, velmi odborné a naše reakce je pozitivní. Ano, stazí jste, pardon, jedná se o drobnou částku miliardy euro v roce 2007, což je asi 10 všech prostředků, které jsme věnovali rozvojovým zemím. Jinak musím ještě říci, že nejde jenom o nestátní subjekty nebo o nevládní organizace. V podstatě jde o nevládní organizace také, které kterým byla poskytnuta tato pomoc, působí v Unii, ale i jindy. Může, být, může jít třeba i o svaz zemědělců nebo nějakou nadaci, a třeba církevní nebo nějakou obchodní komoru. Čili tak je to také definováno ve zprávě účetního dvora, v tom smyslu, že jde o tyto různé typy organizace, které nejsou vlastně jakoby součástí ani soukromého, ani veřejného sektoru. Já jsem také při zpracovávání této zpráva, zprávy byl v kontaktu s komisí, jako vždy hovořil jsem jsem velmi dlouze s panem Balio, který je vedoucím tohoto oddělení, s panem Pebrem, který Eh, tady je a který určitě k tomuto tématu promluví. A komise mi vysvětlila, jak tu situaci vidí a jak to chtěla přeskoumat, jak chtěla tyto nevládní, pardon, nestátní subjekty zapojit také do rozpracovávání pomoci rozvoji a jaké byly potíže, jaké principy se musely dodržovat Některé výborné principy byly vypracovány, ale přece jenom je tu určitý rozdíl mezi tím, co jsme si přáli a jaká byla realita. Komise tomu věnovala podle svých slov velkou, velké úsilí, ale věci se jí určitě také pod rukama komplikují. V roce 2007-2008 284 milionů v tomto rozpočtu. Na, tyto, na tuto částku jsme dostali něco přes 4500 žádostí, čili je to 4565 žádostí konkrétně, které se dohromady měly týkat částky 3,65 miliard euro. Takže asi dovedete pochopit, jak obtížně se potom musí propracovávat tím souborem žádostí. Nakonec z toho zůstalo 1500 žádostí, to pořád představovalo velkou částku, takže musela nastat eh, druhá selekce. A nakonec z toho mm, vypadlo 212 konečných projektů. čili jenom 4,46 těchto projektů bylo nakonec vybráno. Čili to by nás mělo vést k zamyšlení. K zamyšlení nad tím, že jsme zákonodárce, jak vlastně to nařízení vypadá, jak je adaptováno, jak dokáže reagovat na realitu. Včera večer mi komise sdělila, že se snaží, že jsou tu velká, velké snahy o lepší vzdělávání členů delegace, lepší zaškolení. A v posledních letech je cílem tu informaci šířit eh, různými prezentacemi a tak dále tak aby se ten problém lépe pochopil. Čili byl takový seminář, že se toto dělalo první den, druhý den jsme se věnovali úlohám partnerů, eh, různě se skupiným, aby jsme dokázali řešit problémy. Také jsem měl kontakty se eh, se zástupci nevládních organizací, kteří říkali, že jsou velmi spokojeni se vztahem, který nastal mezi nimi a zástupci účetního dvora. Ta zpráva je velmi konstruktivní. Také byly informace o přeskumech na místě ze strany účetního dvora a tím pádem jsme dospěli nebo uzavřeli tu zprávu, která se myslím je vedle velmi podrobná. Naše, náš výbor, náš parlamentní výbor bere tuto zprávu velmi vážně. U výboru pro rozvoj bude slyšení také k tomuto tématu. Bude tam přítomen účetní dvůr, komise, všichni budou moci mluvit a vysvětlit e, výboru pro rozvoj, co se děje a jaké jsou problémy, což je vynikající věc, vynikající iniciativa. My bychom to také měli udělat, e, nejenom tedy na tom pracovat v rámci Kokobu, ale vlastně to rozšířit i na další příslušné výbory. Já jsem pozván nejenom jako tedy člen našeho výboru, ale samozřejmě jako autor tohoto, této zprávy. Já jsem se pokusil ve své práci schrnout hlavní teze účetního dvora. Takže vás prosím, abyste si ten text přečetli. Nechtěl jsem se omezit jenom na zjištění, obecné závěry, ale chtěl jsem se zaměřit na praxi a dát určité názory účetnímu dvoru komisi aby se zamysleli nad eh, některými otázkami a konkrétními odpověďmi. Můžete zamyslet nad těmi problémy, protože problémy existují samozřejmě v terénu a kdybychom, mohli bychom například do konce roku 2010 dohlédnout na to, že v každé té delegaci bude jeden zástupce našeho výboru, který bude ten, se tou problematikou zabývat, nejenom těmi doprovodnými opatřeními, nejenom volbou těch témat a způsobem financování. Byly by to konkrétní lidi, kteří by se podívali, jak se pracuje na místě, aby tu nebyl rozdíl mezi tím, co se má udělat na papíře a s tím, co se dělá v terénu. A já doufám, že pan Weber na to bude reagovat, protože jeden z problémů, na který ukázal účetní dvůr, je ten, že pro komisi je velmi obtížné říci, máme rozpočet X, Máme projekty Y, počet eh, projektů Y, něco jsme nemohli dát partnerům v takovém a takovém roce. A komise vysvětlí jistě, v čem je problém. Já se domnívám, že na začátku, když se má dát tedy absolutorium a když se má rozhodnout o rozpočtu 2011, tak bychom to měli lépe znát, jak to všechno probíhá, jak vlastně to vypadá s určováním výše příspěvků. Je to důležité, pokud se chceme dobře připravit na rozpočet 2011. Mám také pocit, že nastal okamžik, kdybychom měli začít přemýšlet nad otázkami spolufinancování nestátních subjektů, abychom o tom měli přehled na úrovni Evropy, aby všichni věděli, že jsou efektivní, transparentní regulace, aby všichni ty organizace věděli, na čem jsou, z čeho mají vycházet. A máme-li změnit nebo přemýšlet o změně finančních výhledů, tak by bylo dobré asi identifikovat, zjistit, jaké nedostatky vlastně tady jsou. Účetní dvůr je konec konců sepsal a to potom změnit. No a ještě jedna věc. Samozřejmě je tady tato zpráva, také zpráva Evropské komise o poskytnuté pomoci přes prostřednictvím sociálních organizací. Já jsem to trošku schrnul ve své zprávě, možná bychom si toto měli společně pročíst i s tou zprávou komise, abychom to sladili. Tak, to byl úvod a rád bych měl reakci kolegů a komise. Děkuji. Parola al signor Web. Děkuji. Předám slovo panu Weberovi z komise. Merci, monsieur le président. Tout d'abord... Euh, Děkuji, pane předsedo. Jednak chci zdůraznit, že komise široce sdílí závěry zpravodaje a účetního dvora. Ten problém, který zpracovává tato zpráva, je dosti složitý a vyžaduje tedy společnou úvahu a dialog vlastně se všemi těmi nápady, myšlenkami, které jednotlivé strany přinesou, čili slyšení, které nastane v pondělí, určitě bude velmi zajímavé. Je velmi totiž složité zorganizovat efektivní dialog eh, a účinný tedy dialog s desítkami, ne stovkami tisíc organizací občanské společnosti to občanská společnost 150 států. To je skutečná výzva, takže každý nápad je vítán a je opravdu důležité, že budeme moci využít této diskusy se všemi příslušnými stranami, ať jsou to subjekty, ať jsou to nevládní organizace, nestátní subjekty, protože to je samozřejmě širší pojem než nevládní organizace, ale také zástupci ze třetích zemí, pokud tedy mohou aspoň částečně přijet Evropský parlament, účetní dvůra komise. Tak asi se nám podaří eh, určit eh, vlastně způsob práce a jaké produkty vlastně jsou nejlépe přizpůsobené těm našim cílům. Tak já se tady vrátím k některým bodům, které pan Stas ehm, zdůraznil. Mít v každé delegaci odborníky na otázky eh, nevládních organizací, ano, tato odpověď v podstatě je spočívá, nebo její omezení spočívá jenom tedy v lidských zdrojích. Můžete eh, bych si ho zažádat, ale jak si rozpočtový orgán možná neposkytne všem tedy ty lidské nezbytné zdroje, aspoň ne na té úrovni, jakou bychom si představovali. Samozřejmě zpravujeme celou tu spolupráci s státními subjekty, je to velmi důležité, představuje to 10% toho, co utrácíme v rozvojových zemích, ale to znamená, že pak máme ještě 90%, které jsou věnovány jiným programům, jiným projektům a my to musíme zpracovat všechno dohromady ale samozřejmě se snažíme odborníky mít všude. Co se týče sběru dat, a jsou největší přesnosti těchto dat. To je trvající problém, který nacházíme ve všech oblastech, ať už jsou to mezinárodní organizace, nestátní subjekty a další oblasti ať už zpracováváme jakoukoliv oblast komunitárních výdajů. My samozřejmě jsme připraveni a snažíme se to zlepšit. Nemáme potíže se na to podívat z hlediska rozpočtu 2011, protože už jsme třeba udali takové programy, které umožní nestátním organizacím se zaregistrovat – Protože když pak máte, já nevím, 10 tisíc subjektů, tak zase vaše možnosti jsou omezené. A za druhé, a na tom bych opravdu chtěl trvat, všechny informační systémy mohou dát jenom to, co mohou. Zkrátka, můžete po nich chtít něco, ale nemůžete po nich chtít každý den jiné informace, záleží, co do toho vnesete, vložíte, to jsou prostě operace, které musí dělat lidé. A samozřejmě, když to jde přes lidi, no tak je to samozřejmě nějakým způsobem omezené. Čili my nemůžeme každý den vkládat nové a nové informace, nová data, nové parametry protože už ani pak řeknou, nejste schopni vlastně nám tady dát, kolik kilometrů dálnice postaví, či jaká je tloušťka asfaltu tam používaná. Pane předsedo, my se zkrátka eh, snažíme, ale prosím, pochopte všichni v parlamentu, sou, sousičte s námi, protože jsme jenom lidé a bohužel nemáme možnost jen tak lusknout prsty a dát okamžitý výsledek. To všechno zabí, zabere čas a je potřeba určitou řídící stabilitu na to, aby se přinesly výsledky a hlavně čas. Co se kofinancování týče, zcela souhlasím. Už eh, máme ve finančním nařízení určité možnosti eh, financovat 100% v naléhavých případech, ale jenom eh, prosím, povyslechněte si moji poznámku. Náročnost kofinancování byla vlastně eh, kokob, na vašem výborem Kokobu doložena v minulosti. A pokud se mohu vyjádřit osobně, <clears throat> bylo to zcela vhodné odůvodnění, protože projekty samozřejmě jsou vždycky lépe řízeny, když do toho musíte něco vložit, než když ty peníze jenom dostanete. Takže není důvod, aby v, i v těchto projektech eh, ty nestátní organizace mohly pos, vložit aspoň část financování, čili můžeme něco financovat stoprocentně v kritických situacích, ale asi by se to nemělo stát systematickou záležitostí, protože současná situace nevypadá zase tak špatně. Čili to byly ty hlavní body a jenom zopakuji že jsme opravdu připraveni mluvit s účetním dvorem, vámi, vaším výborem, výborem pro rozvoj, abychom co nejlépe vylepšili výsledky našich akcí s tím, že samozřejmě se vyvíjíme ve složitém systému, máme statisíce operátorů, země, které jsou v nejrůznějších situacích a pracujeme v zemích, které jsou ale zároveň i suverénní, takže zase nemůžeme si tam dovolit dělat, co chceme. A musíme pracovat postupně, abychom se dobrali co nejlepších výsledků. Honorable Berman. Berman. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Nemám co dodat po této vynikající prezentaci. Aangevuld wat het even uitstekende rapport van eh, eh, Myslím, že jste správně schrnul to, co účetní dvůr eh, napsal o nestátních subjektech a jejich začlenění do spolupráce. Myslím, že Pokaždé, když se snažíme pracovat s nestátními subjekty, stěžují si, že nemají správnou, eh, správně mm, rozdělenou účast na projektech. Nejsou tolik začleněni do eh, projektu, potřebují také vědět něco o hodnocení eh, projektů, pokud se jedná o jejich činnost, která je financována z peněz Evropské komise nástroj, který my jsme žádali pro hodnocení politik komise, což konec konců je náš úkol jako Evropského parlamentu, je skutečně velice důležitou věcí pro nás jako poslance. V mnoha zemích poskytuje Evropská komise rozsáhlou pomoc. Týká se to celé řady projektů. Já jsem mnohokrát hovořil s zástupci Evropské komise o těchto tématech. E, nechci říct, že jsme se dostali přímo do sporu, nicméně nebyla to snadná jednání. Víme, že nestátní subjekty hrají velice důležitou úlohu pro soudržnost. ale přímo na místě bychom se měli uvědomovat, že tyto e, subjekty jsou nesmírně důležité, jsou zásadní pro úspěch takovýchto projektů. A proto si myslím, že velice správné v tomto kontextu, mm, že zazněla kritika, která je velice jasná. Myslím, že tato kritika může být použita jako vodítko pro reformu politiky eh, rozvojové pomoci. A určitě se tím budeme zabývat na slyšení v pondělí. Děkuji. Já vám též děkuji. Pane Pink. Eh, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Ik ben blij dat dit rapport... Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že tato zpráva byla přednesena a objasňuje nám úlohu nestátních subjektů ve třetím světě, protože tu opravdu eh, rozdíl mezi závazky, které jsou učeny na papíře a realitou v terénu. Já si tedy myslím, že už jsme opravdu dosáhli limitů toho, čeho lze dosáhnout eh, s rozvojovou pomocí, protože je třeba eh, zlepšovat eh, management v oblastech, kde jsou velké potíže. Jsou to často nevládní organizace, které jsou ze třetích zemí a komise na své straně koná tak, jak víme. A ne vždycky to funguje tak, jak by si to přál pan zpravodaj, protože vidíme určitá zjištění. A my se tady snažíme čelit eh, určitou té situaci tím, že poskytujeme určité školení a podobně informace. Ale je tu jiný základní problém. My tady byly ty myšlenky pomoci, byly jasné ze strany našeho kolegy který řekl, že tato pomoc nemusí také sloužit k ničemu. Já mám pocit, že Unie se snaží vlastně zachovat si statut největšího plátce, místo aby se soustředila na kvalitu. Takže, takže opravdu takováto samokontrola by je velmi dobrá a opravdu, i když nejsem členem výboru pro rozvoj, domnívám se, že je opravdu nutné mít kritičtější přístup, abychom viděli, zda jsou tady, zda <clears throat> tu pomoc skutečně po, po, poskytujeme třetímu světu, nebo to děláme jenom pro sebe. Vuole intervenire il rappresentante della Corte dei Conti? se ještě promluvit zástupce všechního dvora? Well, thank you, Mr. Chairman. Only maybe, uh... Děkuji. Možná jenom takových pár připomínek na závěr. Ta diskuse byla velmi zajímavá a já tedy předpokládám, že jsme vám poskytli velmi vyváženou zprávu. Zejména tedy, co se týče toho, eh, že zapojení nestátních aktérů, nevládních aktérů je velmi komplikovaná otázka a jsou tam tedy různé nedostatky na všech možných stranách. Druhá věc je, že my jsme si už od začátku byli vědomi eh, hodnocení komise toho, jak vlastně probíhá zapojování nestátních aktérů. My samozřejmě vždycky, když vypracováváme své audity, tak se díváme na to, zda už existují nějaké podobné informační zdroje, které by nám mohly pomoci. Takže v této zvláštní zprávě jsme se vlastně vztahovali, jsme si uvědomili, že eh, řekněme ten referenční rámec, si zadávací podmínky nebyly eh, úplně stejné jako ty zadávací podmínky pro komisi nám, eh, vlastně my jsme se to trošku zúžili, protože tady šlo hlavně o to, jak jsou ti nestátní aktéři, jakými si partnery při poskytování této pomoci. Jinak eh, já také vítám možnost toho otevřeného slyšení v pondělí odpoledne, kde bychom si mohli vyměnit názory také za přítomnosti eh, těch zúčastněných stran, to znamená eh, i těch nestátních a neziskových organizací. A můžeme se tedy potom konkrétně ještě zaměřit na to, co bychom v této oblasti mohli zlepšit. Děkuji. Um, dank u opmerkingen. Um, Děkuji. Děkuji vám za všechny poznámky. Mhm, děkuji panu Webrovi, panu Epinkovi. Pan Weber zde hovořil o části mého pracovního dokumentu o stoprocentním financování. Já souhlasím s tím, co říkal. Já nechci vždycky říkat, že každý projekt by se měl financovat na 100%, ale tato možnost by měla existovat, protože někdy je to dobré a je to v některých případech prostě lepší, než mít kofinancování. A kdybychom tedy potom měli samozřejmě stoprocentní financování všech rozvojových projektů, tak neziskovky už by nebyly neziskovkami, nebo ty nevládní organizace by nebyly nevládními organizacemi. A já si myslím, že oni tam eh, vytváří i některé příspěvky ze svých vlastních zdrojů, což je dobré. Teď k tomu, co řekl pan Epping. Já jsem si poznamenal vaše ideologické připomínky k rozvojové pomoci. Já si myslím, že vy jste nám poskytl takový ultraliberální pohled na věc. A myslím si, Vím také, že jste eh, citoval pana Bolkensteina, vašeho bývalého zaměstnavatele, ale já s ním úplně nesouhlasím. Já si myslím, že eh, nevládní organizace hrají velmi důležitou roli a dosahují velmi dobrých výsledků. Možná vždy nedosáhnou 100% toho, co chtějí, ale takový je život. Pan Epping je v mé zemi eh, vždycky takovým dobrým partnerem do diskuze a on velmi jasně vyjádřil, co si myslí a určitě je vítán na zasedání v tom výboru eh, DV, to znamená v rozvojovém výboru a určitě se těším na naše další diskuse. Grazie all'onorevole Stais. Děkuji vám, pane Stasi. Už nikdo si nepřeje promluvit. Přejdeme k poslední zprávě. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora nazvaná Řízení fáze vývoje a ověřování programu Galileo. Slovo má pan Liberacky. Děkuji bardzo, paní předsedající. Tož budujeme... Děkuji, pane předsedo. Budujeme evropský systém globální satelitní navigace který má být využíván mnoha různými způsoby, například inteligentní řízení dopravy. Máme zprávu z účetního dvora, což je velice důležitá zpráva, velice dobře zpracovaná, podrobná a nezbytná. Proč to říkám? Systém Galileo v této fázi vývoje a ověřování měl do, od roku 2001 do roku 2005 využít 1,1 miliard. A to prostřednictvím evropského rozpočtu. 66 mělo být pokryto soukromým kapitálem. Situace je ale jiná. Cena se zvýšila dvakrát, tento program už nebude stát 1,1 miliardy, ale více než 2 miliardy. A programy nebyly dokončeny do roku 2005, budou dokončeny v roce 2010. Nebude se jednat o spolufinancování z třetiny veřejných zdrojů, ale stoprocentně prostřednictvím eh, třetích stran. Je to Pak se mluvilo e, provozní fázi, o rozmístění satelitu, které mělo být do konce roku 2008. Teď se ovšem očekává, že skončíme v roce 2004 možná a, a to ne za 3,3 miliardy, ale za 6 miliard eur. Navíc to nebude financováno z 33% z veřejných peněz, ale za 100% eh, veřejných peněz. To znamená, že tato zpráva pokrývá velice důležitá témata a navíc eh, jsou zde velice důležitá zjištění. A třetí věc, kterou si zdůraznit eh, a chci trochu probrat detailněji, analyzuje tato zpráva důvody stávající situace. Analyza mm, podhoubí této situace od účetního dvora je následující. Řízení nebylo dostatečné jak při rozvoji, tak při ověřování systému. A v tuto chvíli nevíme, zda se to vůbec v budoucnosti zlepší. Nemáme tu žádné jasné rozlišení jednotlivých eh, stran, tedy ESI, Evropské agentury pro eh, vesmír, která je zodpovědná za technologické komponenty. A Na druhé straně Evropské komise, která je zodpovědná za politiku, za cíle, eh, za, invest, za řízení investic a další. Podle morfových, morfových zákonů vše, co se může pokazit, se také pokazí. Takže ono veřejně soukromé e, partnerství nebylo dostatečně dobře připraveno. Posléze. Soukromí partneři se nechtěli až tolik účastnit, protože veřejný partner nebyl schopen je začlenit správně do projektu a důsledky vidíme před sebou. Financování je ze 100% veřejné. Došlo k nedodržení termínů a k překročení hranice e, výdajů. Takže celá tato fáze nebyla dostatečně připravená. Nebyla tu žádná dlouhodobá vize řízení tohoto projektu. A navíc byla vedena jednání o různých ústupcích komise, abych to zjednodušil, eh, komisi se nepodařilo dostatečně vést tento projekt. Eh, pak došlo k určitým úkonům na straně členských států a tady musím souhlasit s účetním dvorem, protože účetní dvůr eh, zdůrazňuje, že opakovaně členské státy intervenovaly ve vzájmu svých firm, které podnikají eh, v, ve vesmírném průmyslu. Samozřejmě, že zájmy je třeba respektovat, ale eh, je eh, třeba brát v úvahu smysl veřejných zakázek a komise byla příliš slabá na to, aby, aby se bránila takovýmto činnostem členských států. Komise poskytovala odpovědi v tom smyslu, že se nic zvláštního neděje. To je typická odpověď, kterou od nich dostáváte. Ano, nějaké problémy by byly, my jsme dělali všechno, co jsme mohli. Myslíme si, že to v budoucnosti se zlepší a proto, pokud je tu nějaká potíž, tak jsme na to vytvořili zvláštní skupinu, která se jim bude zabývat. Takže skupiny byly, dejme tomu, vytvořeny s cílem vyřešení problému. Já teď eh, se odvážím navrhnout našemu výboru následující hlavní směry a poznámky, které vyplývají z této situace. Za prvé, je politování hodné, že se spozdil projekt o pět let. Za druhé, navrhuji, abychom apelovali na Evropskou komisi, aby jasně definovala jakou od této chvíle bude mít strategickou eh, vizi, jaké jsou její provozní cíle, jaké jsou další plány, včetně lhůt, dokud nezačne komerční využití eh, provozu systému Galileo. Vyjadřujeme obavy, týkající se toho společného e, podniku Galileo. Komise neposkytla doposud e, manažerskou strukturu projektu, která by zaručila, e, zaručila správné fungování projektu. Hmm. Měli bychom se řídit tím ustanovením, které stanoví, že občané, tedy Platci daní by měli být informováni o tom, jak pokračuje projekt a proč došlo k těmto spožděním a jaké jsou politické důvody tohoto projektu a jak můžeme chránit sami sebe před situací, v níž na jedné straně chceme eh, nahradit nějak americký navigační systém evropským, ale ten evropský se zakládá na technologii, tedy satelitech například, které nejsou naše, nepocházejí z Evropské unie. Poslední návrh. Máme tedy eh, stoprocentní nárůst výdajů. Máme stoprocentní nárůst eh, očekávané doby vývoje tohoto programu. Co teď? jak to vypadá s nákladností tohoto projektu. Co se změnilo? Jaký bude, vůbec bude, bude Galileo? Chci poděkovat vám za pozornost i účetnímu dvoru za zprávu. Děkuji vám, pane poslanče. Předám slovo účetnímu dvoru paní Kresty Kalulaj. Thank you, Chairman. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si pozorně vyslechla zhrnutí pana Liberackého, také jsem si přečetla ten pracovní dokument. A je pravda, že ten pracovní dokument e, správně odráží to, co říkal i účetní dvůr o této situaci. Tento projekt je prvním projektem z takovéhoto rozsahu ve své oblasti. a proto je pochopitelné, že v tom procesu byly určité neznámé. Účetní dvůr se je snažil nějakým způsobem rozkrýt a předložit tomuto výboru, co se stalo, proč tam některé věci selhaly, proč došlo k takovým, sel, k takovým spožděním a podobně. My doufáme, že si že se opravdu podíváte na naše doporučení, jak vy zde v parlamentu, tak v komisi a že tedy na základě těch doporučení eh, se některé věci napraví tak, aby ten projekt Galileo opravdu měl správné nastavení a mohl dobře fungovat. Děkuji. Děkuji paní Ayala Sender. Ody. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych opravdu chtěla moc poděkovat našemu zpravodaji a říci účetnímu dvoru, že tuto zprávu považuji za skutečně mimořádně zajímavou. Je velmi užitečné to schrnout v takovémto postupu, na který jsme Evropané hrdí, ale opravdu je velmi užitečné si udělat nějaký závěr, protože my už jsme se v tom ve finále moc nevyznali. A tato zpráva hezky vysvětluje, co se vlastně stalo. Já musím říct, že jsem méně přísný než kolega vůči komisi, protože, jak já to vidím, proč to neuspělo? To nebylo neúspěchem komise, ale soukromého sektoru. Došlo tam k nedorozuměním, samozřejmě tam byly asi i politické vlivy a podobně. A je potřeba se z toho poučit, když tvoříme obrovské infrastruktury, protože v Unii jsme měli potíže s takovýmito projekty, už třeba jako byl Eurotunnel. Vidíme, že prostě soukromý sektor má jenom určité možnosti. A já opravdu podporuji komisi Žaka Barou, protože politicky jediným vlastně možností, jak se z toho vymanit, z toho problému, bylo zapojení tedy veřejných prostředků. Jenom ještě poznámka. to k zaučtování projektu, protože my, když vlastně dáváme absolutorium komisi, tak eh, samozřejmě dáváme absolutorium k hotovým akcím, ale také konsolidovaným účtům. Galileo nebyl zaúčtován, nevím proč. Parlament tam odhlasoval otazník, proč. Komu tedy patří dnes Galileo? A jak Galileo je zaúčtován v konsolidovaných účtech? Nebylo to provedeno k 31. prosinci 2007. Tento dotaz parlament již vznesl. Ne, neměl jsem čas se podívat, jestli to je v účtech 2008, ale vy mi to jistě řeknete, jak to je. Honorable Ayala Sender. Paní Ayala Děkuji, pan... Moc krát, moc krát děkuji kolegovi za panu kolegovi Liberackému za zpracování tak obrovské práce a za jeho doporučení. Děkuji účetnímu dvoru také za tuto velmi vypovídající zprávu. Je to dobrý způsob, jak se podívat podrobně na problémy okolo programu Galileo. Tak možná budeme moci zabránit opakování takovýchto chyb u další fáze Galilea. Souhlasím plně s tím, co říkal pan Odi. Hovoříme o evropském projektu, který vede Evropská komise, ale je to samozřejmě projekt členských států. Je to projekt, který je zásadní. Vlastně jsme ji přenesli na soukromý sektor a ten nebyl schopen projekt spustit. Proto otázka účetnímu dvoru. Udělali jste pořádnou analýzu, co vlastně to partnerství PPP přineslo, proč neuspělo, naopak, jaké jsou příčiny? Mohli byste trošku analýzu trošku více, jak si prohloubit, je-li to možné? My chceme po účetním dvoru novou studii pro období 2006-2010 a možná díky této vynikající zprávě budeme moci se poučit a vyhnout se stejným problémům. V této nové zprávě doufám v té příští zprávě trošku více prohloubíte úlohu soukromého a veřejného sektoru, protože Opravdu máme se co učit. Pak mi tu chybí ještě jedna zásadní věc. No era cuestión, pero hay un elemento fundamental que... Hovoříme o neúspěchu a Galileo má jeden společný bod jak, s dalšími velkými projekty. To znamená, tím míním to, že ten rozpočet se vlastně rozkládá na několik let. A pro soukromý sektor samozřejmě nevěděl, jak to s financováním bude vypadat. Pro ně je to určité riziko, protože komunitární financování se rozložilo na několik let. Teď už je tedy to financování stoprocentně veřejné, z veřejných prostředků. Můžete nám říci něco více k hodnocení tohoto druhu projektů, jak to tedy vypadá s víceletým financováním. A jak už jsem říkala, potřebujeme tedy novou zprávu ještě účetního dvora. Je to naléhavé. Já vím, že máte spoustu práce, ale je to naléhavé. Podle zpráv, které jsme dostali, víme, že jsou nové diskuse mezi členskými státy a zdá se, že členské státy opět uvažují část provést v rámci PPP. Takže to bychom měli dobře vyhodnotit. A pak ještě rámcové programy. Vztahy mezi EPP a šestým rámcovým programem se objevovaly, mizely. Teď zdá se, máme financování rámci sedmého rámce a rádi bychom věděli, jak to bude fungovat. Intervenire reprezentante la Corte dei Conti. Přeje si ještě promluvit zástupce účetního dvora? Yes, thank you. If you Ano, děkuji. Pokud dovolíte, začnu tím, co říkal pan Ody, že důvod toho selhání byl v podstatě v tom, že soukromý sektor se celou dobu tvářil, že jsou ochotni přejmout tento závazek, ale ve chvíli, kdy přišlo na samotnou realizaci projektu, tak v podstatě se ukázalo, že toho nebyli schopni, takže nakonec tam nebylo pořádné výběrové řízení, byl tam jenom jeden eh, jeden navrhovatel do toho řízení, takže to nestačilo. A je jasné, že tyto projekty vůbec nejsou jednoduché, takže musíme nejprve v podstatě se podívat na to, co dělá dané průmyslové odvětví. A bohužel teď už prostě jsme překročili určitou hranici pro nastavení toho projektu v rozpočtu a tak dále, takže Původně za to byl zodpovědný komisař Paro, respektive on byl zodpovědný už za jakési záchrané práce na tom projektu. A v zásadě bych řekla, že jak účetní dvůr, tak komise eh, vidí ten problém stejně. Paní Ayala zase analyzovala, proč tento projekt eh, veřej, partnerství veřejného a soukromého sektoru selhal. Tady v podstatě jde o to, že Eh, my jsme prostřednictvím tohoto eh, uspořádání chtěli zůstat konkurenceschopní, eh, ale samozřejmě tady musíme mít v první řadě nějakou konkurenci mezi těmi aktéry soukromého sektoru, která tam jaksi chyběla. Takže no, to je taky něco, co musíme monitorovat. A k těm následným opatřením ve chvíli, kdy je publikována takováto zpráva, No tak samozřejmě není možné se potom tomu nevěnovat dále, jak Galileu, tak dalším podobným projektům. K rozpočtu. O tom samozřejmě nerozhoduje účetní dvůr, ale komise. Jak tedy budeme postupovat v situaci, kdy ten rozpočet bude pokulhávat za všeobecnými finančními perspektivami. Takže jak se dohodneme na tom, jak pokračovat v takovéto situaci? jak dělat nějaké prognózy. Jak už jsem říkala, tady je asi 20 až 40 eh, takový průměr na jakési spoždění a podobně. A ten zbytek je už opravdu selhání. A potom eh, samozřejmě Galileo spadá do šestého rámcového programu a zde to asi byla ta nejúspěšnější část a já si myslím, že komise i účetní dvůr doufají, že přece jenom se zrealizuje jakýsi užitek z tohoto projektu. Z komise? Merci, monsieur le président. Euh, je suis... Děkuji, pane předsedo, já jsem Bonucci z DG Tren. Jednak eh, chci tedy opravdu dát kompliment účetnímu dvoru i panu zpravodaji, který výborně interpretoval tu zprávu. A než ale se pustíme do dalších, hlubších analýz předcházejících období, eh, musíme si uvědomit, že kontext se zcela změnil. Na konci roku 2006 už komise informovala o potížích které přinášejí eh, partnerství a také Evropská eh, vesmírná agentura, která přišla s úplně novátorským projektem. Ta realita dnes je jiná. Plně využívat metodu komise. Evropská komise předala určité pravomoci zprávy a dnes je to jiné než eh, ve zprávě účetního dvora. Od totiž dubna 2009 jsme převzali plnou odpovědnost za Evropskou vesmírnou agenturu a letos tedy v účtech komise EGNOS se objeví tedy za účtování také této agentury EGNOS. To je asi ta zásadní otázka. A co se týče Galilea, jak je to předpokládáno v nařízení, my jsme si udělali dohody s ESO, která vlastně určuje přesně recip ty, ty úlohy, reciproční úlohy, takže ta zpráva se mění, ta governance, ta jeho struktura se mění. Za třetí, vraťme se k zásadním prvkům doporučení z účetního dvora. Neměli jsme dost lidí pro zajištění správného řízení, čili my jsme teď nabrali určité experty, navýšili jsme eh, počet zaměstnanců, kteří se tímto projektem zabývají na rozumnou úrovni, to je asi 75 až 85 lidí, kteří na plný úvazek pracují na Galileu. A ESA a další partneři jsou jasně definováni. A za třetí bych řekl, ten interinstitucionální pohled aspekt je zarámován takovou skupinou, která se pravidelně schází, aby si udělala přehled o situaci. Čili tak vypadá to řízení, ten management dnes. Co se týče vize a vývo o vývoji Galilea, komise se zavázala, že Evropskému parlamentu dá zprávu na začátku roku 2010 která bude schrnutím a bude také mm, jak si obsahovat určité možnosti, určité obce, kdy vlastně budeme přecházet z té fáze aplikační do fáze jaksi využívání. A myslím si, že některé ty vaše obavy tím budou zodpovězeny. Děkuji. Grazie. Onorevole Gay. Pan Gaje. Danke, Herr Präsident, meine Děkuji. Já jsem se chtěl na něco zeptat, ale už se to vlastně mezi tím vyjasnilo, takže tu otázku stahuji. Brandy. Per Brandy. Eh, dank u wel, voorzitter. Ehm, ik dank de eh, rekenkamer en... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval jak účetnímu dvoru, tak našemu zpravodaji, panu Liberackému, za jejich příspěvky. Myslím si, že jejich prezentace byly velmi jasné. Je fascinující, když zvážíme strategický zájem tohoto projektu pro Evropu. A teď je to skoro neuříditelné, je to úplně mimo kontrolu. Takže mě by zajímalo, jaká je vlastně role členských států, protože pan Liberacky říká, že členské státy se zaměřují hlavně na své vlastní národní zájmy a na zájmy svého vnitrostátního průmyslu. Já si myslím, že to asi taky nebylo úplně pozitivním vlivem na celý projekt. A fakt je, že řada členských států také na projekt Galileo nahlížela velmi kriticky. I přes ten strategický zájem, který máme. Například u nás v Nizozemsku řekl ministr financí už hned na samém začátku, že si nemyslí, že Galileo je vůbec dobrý nápad takže e, to je docela důležitá věc, takový to negativní přístup členských států. To určitě také přispělo k těm spožděním e, a e, různým nadbytečným nákladům, které se objevily během projektu. Protože tím, že vlastně se toho báli už na začátku, v podstatě jakoby malovali čerta na zeď a pak se to opravdu stalo. A také by mě zajímalo, Eh, jak, jaký je ten dopad konkrétní toho, té nejasné manažerské struktury. Dalo to třeba větší vliv členským státům? Přeje si ještě promluvit komise? Já si myslím, že finanční rámec, který máme dnes, umožní dotáhnout e, ten projekt v hůtách, které máme před sebou stanoveny. Samozřejmě můžou nastat technické problémy, protože přece jenom je to dost složitý technický problém a záleží také na rychlosti, na, na, na možnostech i finančních, protože oproti minulosti se to změnilo. Dnes máme prakticky všechny páky na základě toho, co jsme dělali letos, zejména v roce 2009, tak myslím, že opravdu můžeme říci, že timing, ten nový harmonogram, o kterém bylo rozhodnuto na základě nového nařízení, je zcela kompatibilní s cíly, které, které máme. Grazie. Děkuji. Ještě někdo si přeje promluvit? Ne. Děkuji tedy zejména všechny zástupce Soudního dvora a Evropské komise. Děkuji jim za to, jak přispěli k této rozpravě. Che saranno il 3 novembre, il 4 novembre e il 10 eh, novembre. Pardon, eh, dvora, nikoli soudního. A pokud nemáte žádné další eh, poznámky, můžeme dnešní schůzi ukončit. Ne, e, ještě paní Andrease. Yes, I would like to the... Já bych ráda požádala o změnu e, v zápisu z července 21. Chci, aby byla začleněna všechna jména osob, tedy poslanců, kteří hlasovali hlasovali pro místo předsedy e, tohoto výboru. Vuole intervenire qualcuno su questo punto? Chcete se k tomu ještě někdo něco poznamenat? Nikdo? Dobře. por favor es que no sé muy bien lo que acaba de, preguntar y lo que le acabamos de plantear a la señora andreasen es decir no se puede pedir a posteriori un voto nominal si es de lo que se trata. ¿no? Můžeme a posteriori eh, eh, žádat o jména při hlasování. V zápisu přece je napsáno, co se stalo při volbě eh, předsednictva výboru. Teď přece nemůžeme žádat o jména, jako by se jednalo o jmenovité hlasování. My přece musíme vědět, zda se hlasuje jmenovitě nebo jak se hlasuje. Co vlastně žádala teda paní eh, Anders? Já nežádám o jmenovité hlasování, ale o jména lidí, kteří hlasovali. To jest o jména poslanců, kteří hlasovali, aby tato jména byla začleněna do zápisu. Já se neptám, jak hlasovali, ale jen chci jména lidí, kteří hlasovali. Proč? Protože protože eh, eh, zmizel, zmizela nahrávka. A eh, došlo k tomu, že já, že proti mě, já mm, jsem nedostala hlasy na zvolení na místo předsedkyni tohoto výboru. wysłuchałem přiznám se, že jsem dost vlastně zdivěný, bo to by vyglądalo jak... Já jsem to slyšel, opravdu mě to překvapuje, protože to je jakýsi pokus e, o nedůvěru. My přeci máme um, my přece máme seznam účastníků té schůze, to není žádné tajemství. Ten seznam je mm, k dispozici, protože je součástí zápisu. Dokonce poslanci nemají povinnost hlasovat, mají právo hlasovat, nikoli povinnost. A máme seznam všech přítomných na dané schůzi. A ten ukazuje na to, kdo mohl využít svého e, práva hlasovat a tímto celé, myslím, můžeme uzavřít. Prej. I think this is not the... Já si myslím, že tím to nekončí, protože seznam eh, seznam účastníků schůze je delší než seznam mm, účastníků schůze, kteří hlasovali. Tak i tutaj je zgoda, dlatego, že je... Ano, na tom se shodneme, protože ne všichni účastníci schůze měli povinnost hlasovat. To je moje privilegium, moje právo. Já jsem se mohl i rozhodnout, že hlasovat nebudu. Stejně jako se mohu rozhodnout, zda se budu účastnit schůze či nikoli. Takže se domnívám, že seznam účastníků schůze je zcela dostatečný. Eh, Pokud paní Andreasen trvá na svém eh, požadavku, Můžeme tedy hlasovat o tomto jejím požadavku. Kdo je pro a kdo je proti? Kdo je proto, aby, bylo, um, aby, byla splněna, uh, aby byl splněn požadavek paní Andreasen? Kdo je proti? Five. Tato žádost je zamítnuta pěti hlasy proti čtyřem. A prosím, za, zapište do zápisu, že tato moje žádost byla zamítnuta. Samozřejmě, říká pan předseda. Yo, yo también le pediría al secretariado que nos digas... Sekretariát by nám měl sdělit, zda jednací řád obsahuje také takovouto možnost požadavku, protože podle mne zápis slouží přesně k tomu účelu, který vyslovil pan Liberacký, vzhledem k tomu, že nebyl předem vyslovený požadavek o takovýto zápis hlasů. Nevím, proč bychom měli této žádosti vyhovět. Maximálně můžeme žádat tedy jmenovité hlasování. Můžeme zjistit, zda máme kvórum. My buď tedy budeme dodržovat jednací řád, nebo nikoli. Takže já chci vědět, zda se vůbec držíme jednacího řádu, protože poprvé slyším o takovémto požadavku.